again. Good afternoon. Good afternoon. Please be seated. Those of you... Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte opět mezi námi. Ti z vás, kdo se neúčastnili schůze za zavřenými dveřmi, tak ty z vás eh, informuji, že tato část právě skončila. Call for your attention, please. Poprosím vás všechny o pozornost, usaďte se prosím. Poprosím o klid v sále, abychom se mohli pustit do další otevřené části dnešního zasedání výboru LIBE. Nyní nás čeká bod číslo 10. Evropský rozměr v oblasti sportu. Máme si vyslechnout eh, prezentaci návrhu stanoviska od kolegyně Emin Boskurtové ohledně evropského rozměru v oblasti sportu s tím, že příslušným výborem je výbor pro kulturu a vzdělávání. Jde o zprávu z vlastního podnětu, která řeší problematiku evropského sportu v širokých souvislostech, včetně socioekonomických dopadů a rovněž se zabývá některými ovšem aspekty, které spadají do příslušnosti našeho výboru. A o těchto aspektech se dozvíme od naší zpravodajky, respektive navrhovatelky paní Boskurtové. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem opravdu ráda, že jsem mohla opět přijít do vašeho výboru. Máme tady návrh stanoviska, který se týká článku 65 Lisabonské smlouvy, tedy jde tedy tady o příslušnost v oblasti sportu. A role výboru Libe je v této oblasti opravdu velmi důležitá, když se podíváme na některé z těch bodů. Hlavně ty body, co si, které se týkají korupce nebo podvodů nebo e, manipulace anebo e, praní špinavých peněz a tak dále. Spousta členských států nebo spousta evropských států má s těmito věcmi hodně co dočinění, protože jde tady i o obchod, obchod s mladistvými, jde tady i o boj, proti do, o boj s dopingem a boj proti diskriminaci. To jsou všechno velmi důležitá témata. Já jsem se velmi dobře a pečlivě připravila. Eh, vedla jsem velmi mnoho debat a diskusí eh, i s olympijským výborem, s Evropskou komisí, eh, s různými odborovými sportovními organizacemi i se sportovními svazy. Také jsem vedla jednání s FIFou, s Europolem, s Eurojustem a také se sáskovými organizacemi. Jde tady o stanovisko a to znamená, že jsem měla pouze omezený počet znaků, které jsem mohla napsat. Jde tady o spoustu bodů a ty zásadní nebo pro mě stěžení body jsem zpracovala v tomto dokumentu. Ty ostatní body se budu snažit ještě nějakým způsobem zapracovat do textu v rámci pozměňovacích eh, návrhů. Já jsem se hodně zaměřila tedy právě na ten doping a na ta témata, která jsem zmínila hned na začátku. Vidíte, že jde opravdu o velmi aktuální témata protože to všechno má opravdu velmi bezprostřední eh, dopad na sport. Například co se týče manipulace eh, výsledků sportovních událostí, to jsou věci, které samozřejmě přináší spoustu peněz eh, různým mafím a organizovaným mafím. Co se týče definice podvodu, tak podvod by měl být součástí trestně právní oblasti a měli bychom se snažit najít nějaký nějakou harmonizovanou nebo harmonizovatelnou definici pro podvod eh, ve sportu Tu. To znamená, ten takzvaný match mixing je již eh, tedy postižitelný v rámci trestně právní eh, legislativy. A to samozřejmě vede k tomu, že nevždy, nebo ty zákony v podstatě jsou takové, že ti Eh, pachatele vlastně velmi často eh, odcházejí s velmi eh, krátkými nebo s velmi mm, jaksi nízkými tresty. Sportovní organizace poukázaly na to, že velmi často dochází i k takzvanému outsourcingu, hlavně co se týče organizace velkých sportovních událostí. Ty nejsou kontrolované, to znamená, že dochází i k, tedy k dohodám v zákulisí a jde v podstatě o různé organizace, které v některých státech organizují různé sportovní události. Potom máte spoustu ruských agentů, kteří to všichni, kteří to všechno jaksi zaštiťují a tady si myslím, že prostě musí se zlepšit spolupráce s Europolem. A poslední bod. Europol by měl pracovat se společnými vyšetřovacími týmy a měl by se snažit opravdu proti takovýmto praktikám bojovat. Je to téma, které se dotýká opravdu všech států. Z nedávné doby mohu pouze zmínit finský eh, případ. Eh, v tomto nebo v rámci tohoto případu byly eh, se vlastně zjistilo, že šlo tady o interakci pachatelů z Ázie a já si myslím, že tady bychom opravdu se měli snažit přijmout eh, závaznou dohodu mezi sportovními organizacemi a organizátory eh, sportovních událostí. A e, dále samozřejmě také, e, i co se týče těch sáskových organizací, ty přece mají také zájem na tom, aby zůstaly důvěryhodnými, protože to e, zajímá samozřejmě i společnost. Společnost bude sázet ve chvíli, kdy bude mít v tyto organizace důvěru. Takže to jsou pouze některé otázky. Dále jsem zmínila také obchod nebo zneužívání mladistvých a také boj proti podvodům, téma dopingu. Co se týče dopingu, tak chci říci, že je velmi důležité, abychom se podívali na to, kde se nacházejí ty hranice. E, to znamená, kde dochází už k porušování občanských práv, protože všichni sportovci mají samozřejmě svá občanská práva a to je něco, na co se musíme opravdu velmi eh, pečlivě. Musíme se podívat také, jakou eh, roli hrají členské státy. Obchodníci se sportovci, například v roce 2010 se součástí tohoto obchodu stalo 1100 mladistvých sportovců. A teď tato čísla neustále stoupají. A my bychom v podstatě měli udělat všechno pro to, aby k takovýmto případům docházelo opravdu výlučně. 1100 eh, mladistvých sportovců, to přece nejsou výjimky. To musíme zastavit, s tím musíme opravdu něco udělat. Obchodování s mladistvými musíme omezit a musíme opravdu velmi pečlivě vyšetřit každý jednotlivý případ protože velmi často dochází opravdu k, k angažování mladých lidí, kteří nejsou ani dostatečně kvalifikováni. Co se týče diskriminace, ve sdělení, eh, nebo z toho sdělení jasně vychází, že co se týče osvědčených postupů eh, v boji proti podvodům, podvodům tak eh, to sice, jak si o těch posvědčených postupech víme, nicméně neexistují žádné praktické dopady co e, říká, hovoří se o tom, že Evropa je na prvním místě v boji proti rasismu a diskriminaci. Ale já si myslím, že by, bychom se nad tím měli ještě více e, zamyslet a myslím si, že bychom tady potřebovali to sdělení ještě trošičku doplnit. Děkuji. Takže máme určitý prostor pro diskuse, pokud se někdo hlásí do diskuse k tomuto tématu. Evropský rozměr v oblasti sportu. Ano, pane Papa Nikolau. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se přihlásil o slovo proto, abych poděkoval paní zpravodajce. Já zcela souhlasím se vším, co řekla. Já bych se také rád přidal k tomu, co řekla, co se týče hlavně eh, podvodu a korupce ve sportu. V posledních měsících v Řecku jsme se museli potýkat eh, se velmi podobnými situacemi které byly opravdu velmi podobné, protože někteří členové eh, některých sportovních týmů nebo sportovních svazů se, se v podstatě snažili manipulovat eh, různé sázky nebo výsledky sportovních eh, událostí, které se odehrávaly v jiných státech. Přesně to, co vy jste zmínila. To téma se ještě stále projednává u soudu. Ale šlo přesně o to, že ti lidé měli opravdu velmi úzké vztahy se spoustou lidí eh, v jiných státech, i se členy fotbalových federací eh, v členských státech. A měli také velmi dobré známé v soudních systémech a spousta lidí v tuto chvíli již začala říkat, že na Evropské unii potřebujeme opravdu daleko silnější a daleko jasnější pravidla, že potřebujeme opravdu jasné normy pro kontrolní postupy při takovýchto událostech tak, abychom byli schopni zajistit lepší fungování sportovního světa a ne pouze v mé zemi. Já si myslím, že tato zpráva přišla opravdu v tu nejlepší možnou chvíli, protože máme již eh, Lisabonskou smlouvu a občané od nás očekávají opravdu mm, velmi účinnou aktivitu. Už žádné další žádosti o slovo nejsou? Ne? V tom případě Myslím, že můžeme stanovit lhůtu pro předložení poznacích návrhů. Pokud vím, je to plánováno na 2. září, a to do 18.00. Vyhovuje vám to takto? Dobrá. Takže překročme k dalšímu bodu. Bodu 11. Změna Schengenského hraničního kodexu a umluvy k provedení Schengenské dohody. Jsme tu dnes, abychom si vyslechli prezentaci komise. Spravodajem je pan Papa Nikolau. S tím, že kontext je takový, že před pár měsíci komise přijala návrh změnit Schengenský hraniční kodex v rámci Schengenské umluvy. E, vyslechneme si tedy prezentaci této věci, která je od samého začátku velmi, velmi kontroverzní. Vyslechneme si tedy nejprve zástupce komise a poté pana zpravodaje Papa Nikolau, polské předsednictví a potom dostanete slovo vy, členové výboru. Ale zdá se, že ještě čekáme na zástupce komise, který zatím nedorazil protože máme pro jednou časový předstih cirka o 10 minut, takže eh, asi nyní vyhlásím desetiminutovou přestávku, pokud vám to vyhovuje. Tak abychom počkali na zástupce komise. Myslím, že by bylo férové začít, začít nejprve komisí. Takže desetiminutová pauza. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Děkuji vám za trpělivost. Um, tak většinou v našem výboru my máme spíše sklus, ale občas se podaří, že máme naopak pár minut předstih. takže musíme mít také pochopení a musíme být připraveni zareagovat podle okolností. Takže vítáme tady zástupce komise, to je důležité, potřebujeme si vyslechnout prezentaci ohledně návrhu změny šengenského hraničního kodexu a umluvy k provedení šengenské dohody. Vítáme zástupce komise, eh, dáváme mu slovo a poté dostane slovo pan Papa Nikolaou, náš zpravodaj, tak abychom mohli zahájit diskusi. Paní Monika Moršamer. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, mnohokrát se omlouvám. Obvykle se eh, snažím počítat s tím, že eh, může vzniknout časový přestih, ale tentokrát se mi nepodařilo být zde dříve. Pokusím se o stručnost, nicméně o, zároveň o přesnost, pokud je o změnu Schengenského hraničního kodexu a Schengenské umluvy, tak jak to komise přijala tento návrh v březnu. A ráda bych hned podtrhla, že Jde o změnu přijatou v březnu, nikoli o reakci na žádost Evropské rady z června, kdy místo předseda komise, místo předsedkyně komise eh, uvedla v plénu, že eh, vystupňujeme snahy, tak aby návrh mohl být předložen v září. To samozřejmě platí, ale tady eh, nejde o tu změnu Schengenského finančního kodexu, kterou si vyžádala Evropská rada. Takže abych se vrátila k obsahu březnového návrhu změny, proč vůbec tento návrh? Jde o reformu přepracování Schengenského finančního kodexu po pěti letech provádění. Je to eh, poprvé, kdy jsme měli možnost vyjít z toho, jaké jsou, jaká je zpětná vazba přímo eh, z praxe, to, co nám říkají odborníci na tuto věc. Eh, kromě toho je zde také otázka znovu zavedení vnitřních hranic, kde komise vyvodila určité závěry, takže jak závěry, tak eh, analýzu praktických zkušenost, zkušeností eh, naleznete v tomto, naleznete toto promítnuté do tohoto návrhu. Eh, případné nápady zavést entry-exit systém Eh, a další věci, které reagují na požadavek eh, Evropské rady. Eh, to nejsou věci, které by pokrýval tento návrh, březnový návrh změny Schengenského finančního kodexu. Také kodifikaci a rýkaz přepracování se vyradíme na pozdější fázi. Tedy toto kodifikace přepracování vyhrazujeme na pozdější fázi. Jde nám o snížení administrativní zátěže a chceme zlepšit facilitaci tam, kde již neexistují překážky pro Eh, překračování externích hranic, vnějších hranic. Hlavní změny se týkají eh, horizontální povahy, přizpůsobení se Lisabonské smlouvě. To znamená, že v celém textu nyní bude zmiňováno EU na místo Evropských společenství. Kromě toho eh, jsme přizpůsobili původní ustanovení o kometologii novému režimu právnímu podle Lisabonské smlouvy, tak jak to vyplývá z interinstitucionální dohody je tam to znění týkající se aktu v přenesené působnosti. Eh, to je tedy jedna ze změn. Eh, v, novém, v nové verzi se objevuje standardní změní, znění. A další horizontální změnou je eh, přizpůsobení jiné evropské legislativě přijaté v mezidobí, zejména vizovému kodexu či směrnici o navracení. Tyto změny, tato přizpůsobení se týkají článku 5 Schengenského hraničního kodexu, kde eh, se hovoří o cestovních dokladech. Eh, rovněž se to objevuje v článku 11, kde eh, je řeč o pobytu osoby, tam jde o provázanost se směrnicí o navracení a dále jsme aktualizovali, aktualizovali odkaz na nařízení o statistikách. Toto jsou tedy horizontální změny, které bylo nutné provést, abychom zohlednili legislativní vývoj v mezidobí. Pokud je o věcné změny, Zdůrazním pouze to nejdůležitější. Jak jsem řekla, chtěli jsme se chtěli jsme omezit administrativní zátěž, proto jsme zahrnuli také eh, interně, eh, interní, tedy vnitřní nákladní přepravu eh, do tohoto režimu. To znamená, že tam nebudou platit hraniční poplatky. Kromě toho také například zaměstnanci železnic, vlaků, eh, budou, tam, tam to bude opraveno tak, že nemusí, eh, nemusí prezentovat cestovní doklady, pokud že překračují hranici. Dále domněli jsme se, že by bylo užitečné, když to nebude povinností, eh, nastavit samostatné jízdní pruhy pro bezvízovou dopravu na hraničních přechodech, tak aby doprava plynula co nejefektivněji přes hranice. Dále jsme zdůraznili potřebu proškolování porenčních pracovníků, tak aby dokázal identifikovat eh, zranitelné skupiny eh, či osoby, které se staly předmětem obchodování s lidmi, čili je třeba zvyšovat povědomí eh, porenčních strážců o identifikačních znacích těchto skupin. Dále komise se také domnívala, že povinnost vykazování informací vykazování údajů může být zrušena, protože v praxi eh, není příliš tato možnost využívána členskými státy. Eh, důležitým bodem je vytvoření eh, zakotvení pravidel pro společné hraniční přechody mezi členským státem a třetí zemí. Tato možnost nebyla explicitně dříve zakotvena v šengenském hraničním kodexu. Museli jsme ji zavést, aby bylo možné možné dospět k synergiím, k zefektivnění, s tím, že nejde o provádění eh, kontrol vstupu či výstupu, eh, tedy že by to, to, nebo že by toto, co má provádět členská země, eh, prováděla není třetí země, o to nejde, ale jde o to, aby ta osoba, která překračuje hranice, nebyla zastavena dvakrát, například na polském území a poté na ukrajinském. To je smysl té změny. Ovšem, aby bylo možné toto zavést, musíme zakotvit určitá konkrétní pravidla, například také proto, abychom zaručili, že přístup k azylovému řízení je možný, zejména v případě, kdy se provádí poranční kontrola na území třetí země a nebo je třeba zajistit, aby byla v praxi možná právní ochrana opět, zejména v případě, že eh, pohraniční pracovníci třetí země provádějí kontroly na území členského státu. Tolik tedy hlavní změny, které navrhujeme a těším se na plodnou diskusi s vámi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zástupcům komise. Děkuji vám za tuto prezentaci. Já bych rád doplnil k tomu, co bylo řečeno následující. Před námi máme iniciativu Evropské komise a cílem této iniciativy je zaktualizovat kodex šengenských hranic z roku 2006, to znamená, že uběhlo pět let. A my musíme zohlednit samozřejmě legislativní změny, ke kterým došlo. Musíme zohlednit eh, Lisabonskou smlouvu anebo vízový kodex z roku 2009 a nebo také další eh, nová pravidla, například eh, týkající se dokumentů a Eh, razítek eh, v dokumentech, tak eh, se zohledněním všech těchto změn jsme opravdu byli nuceni zaktualizovat tento kodex. Musíme si ale vyjasnit v první instanci následující. Toto sdělení komise je z března roku 2009. To znamená ještě předtím, těmi všemi eh, velkými událostmi. Eh, u kterých nebo již součástí jsme byli. To znamená, že došlo opravdu k velkým změnám, například také v souvislosti s tou současnou politickou situací, s těmi velkými migračními vlnami ze severní Afriky, z arabských zemích a překračování hranic hlavně v Itálii, Francii nebo například všechna ta pravidla, která přijala eh, Dánsko anebo vše, co bylo řečeno v souvislosti eh, s iniciativou, v souvislosti s výjimkami, s výjimkami, které by pomlo, po, povoloval šengenský systém. Ale my tady přece máme jeden základní princip. Jde v podstatě o to naše společné aky, které jsme podporovali od samého začátku a my všichni v tomto Evropském parlamentu jsme byli vždy ve shodě v souvislosti s tímto aký společenství. A všichni jsme také souhlasili se šengenským systémem i v souvislosti s přístupem Rumunska a Bulharska eh, k našemu společenství. Nicméně stále ještě nevíme, jaký je názor rady, zdali tyto dva státy, Bulharsko a Rumunsko, splňují všechna kritéria. Nicméně, co se týče těch technických aspektů, které samozřejmě musíme ještě trošičku zdokonalit, Nesmíme zapomínat na celý ten kontext, ve kterém se nacházíme, protože naši občané od nás očekávají zcela jasné odpovědi na tyto otázky. A já bych rád vyjasnil následující. V takovéto zprávě, takového charakteru, když od začátku říkáme, že většina těchto změn je technického charakteru, tak to je něco, co nám jistě pomůže najít nějaký konsenzus mezi námi. A já samozřejmě doufám, že tady nebude docházet k příliš eh, jaksi zásadním politickým rozdílům. Já jako člen parlamentu si myslím, že pokud by komise nebo rada měla nám ještě eh, něco říci v eh, teď v rámci tedy té aktualizace kodexu, hlavně v souvislosti se sdělením rady z léta nebo v souvislosti s těmi dalšími změnami, které očekáváme, nebo s jinými věcmi, které nemají s touto zprávou něco dočinění. Já teď mám na mysli například inteligentní řízení hranic, tak to by pro nás bylo opravdu velmi užitečné znát tedy názor komise a rady, protože takovým způsobem bychom si mohli naplánovat lépe naše aktivity, protože všichni víme, že, nebo všichni jsme se shodli na tom, že, se stí, že s tímto sdělením chceme snížit administrativní zátěž, chceme zrychlit postupy, protože jsme si vědomi problémů, kterým jsme čelili, také jsme si přečetli hodnocení, z nichž vyplývají některé zcela jasné závěry. O tom jsme již eh, na půdě tohoto parlamentu hovořili, a to také díky odborníkům nebo odborníkovi, kterého zde máme, panu Kolejovi, který tu dnes bohužel s námi není. Já bych v každém případě rád ještě pohovořil o těch technických aspektech, protože myslím si, že tady opravdu jsme již tyto věci zdokonalili opravdu té nejvyšší možné míry i ve spolupráci s komisí. Já bych chtěl ještě doplnit jednu věc tímto tímto který již budu končit. Jde mi ještě o ty technické aspekty. Já bych eh, rád znal váš názor. Ta první změna se týká dvou článků. První článek se týká změny v kodexu hranic Schengenu a druhý se týká vyškrtnutí odstavce jednoho článku, to znamená dvě změny dvě změny, které máme tady v tomto eh, prováděcím kodexu šengenského systému. Toto jsou dvě zásadní změny, které, které bychom chtěli provést. My bychom rádi komisi a radě řekli, že my podporujeme šengenský systém, šengenské aky. Myslíme si, že ho musíme také zachovat. Samozřejmě chceme zrychlit postupy, chceme snížit administrativní zátěž, eh, chceme, aby občané se mohli pohybovat bez překážek, ale zároveň chceme bezpečné hranice. A to na úrovni vnější i vnitřní. Proto je zcela zásadní, abychom spolupracovali, aby spolupracovali všechny členské státy a tímto způsobem budeme moci být jistí, že Evropská unie bude bezpečnějším místem k žití. A doufáme, že nebude docházet k těm situacím, ke kterým docházelo v posledních měsících. Já se samozřejmě těším na příspěvky všech poslanců a slibuji vám všem, i komisi, i radě, že se v té zprávě budu snažit zohlednit názory všech. Děkuji. Teď možná vystoupení polského předsednictví hovořit bude pan Miroslav Vačík, pokud se nepletu. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Miroslav Novačik a jsem rádce na stálem zastoupení Polska v Evropské unii. V popisu práce mám také ochranu vnějších hranic Evropské unie a toho se také týká změna šengenského hraničního kodexu. Mám to tady také v popisu práce. V červnu roku 2011 představila Evropská komise informace týkající se návrhu změny šengenského hraničního kodexu a umluvy k provedení šengenské dohody. Kromě toho také proběhla obecná diskuse a z té diskuse vyplynulo, že členské státy souhlasí s tím, že je potřeba změnit šengenský hraniční kodex, Potom v červenci roku 2011 došlo k prvnímu zasedání pracovní skupiny pro hranice během polského předsednictví. Na tomto zasedání jsme zahájili první čtení textu. Celkem jsme naplánovali pět zasedání pracovní skupiny Hranice. Další zasedání proběhne už 15. září s tím, že další bude následovat 13. října, 17. listopadu a 8. prosince prosinci nakonec polského předsednictví předložíme zprávu o práci této skupiny zabývající se změnou šengenského hraničního obchodu a úmluvy o provedení šengenské dohody. Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych vás ubezpečil, že polské předsednictví bude pracovat na této důležité agendě velmi konsekventně a zároveň by vás chtěl ubezpečit o tom, že budeme ve stálem kontaktu s Evropským parlamentem. Za tím cílem se pravidelně setkáme s panem Spravodajem a, a s paní Kolou. Pardon, Papa Nikolau, omlouvám se, tak abychom a, zajistili co nejlepší postup práce. Děkuji. Yes. We thank you. Now we have been seeing some hands Děkuji, vidíme, že se někdo hlásí a paní Bodskur má slovo. A byl to pan Papa Nikola, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala komisi za jejich prezentaci. Nicméně mám stále ještě několik otázek k tomuto návrhu. Otázka k bodu 1.1.2 a 1.2.2. V těchto bodech máme některá praktická ustanovení, která se týkají změny hraniční, místa hraniční kontroly. A já se ptám, do jaké míry je to nezbytné, eh, nebo z jakého důvodu, proč si myslíte, že je to tedy eh, tak potřebné budou díky tomu ty pohraniční nebo hraniční kontroly častější nebo ne, bude jich více či méně. A kromě toho se tady hovoří o tom, že lidé na lodích nebo posádka lodí nebude systematicky kontrolována. To znamená, že se tady hovoří nicméně o možnosti fyzické kontroly posádky lodí a to v, v případě, že bude existovat nějaký praktický důvod. A já se chci teď eh, zeptat, jak, podle jakého práva to bude eh, poté prováděno. Co se týče toho vzdělávání a odborného školení, eh, tak to s tím souhlasím, ale co se týče eh, obchodování s mladistvými nebo s lidmi, kteří potřebují ochranu. Ještě jedna otázka k tomu, co říkal pan, pan Nikolau. Jde mi o eh, změnu kodexu z roku 2006, ale také eh, změny prováděcí úmluvy hovořila o tom i komise. Jaký cíl tady, nebo za jakým cílem tady jdeme, nebo jaký cíl jsme si tady stanovili. Pokud jsem tomu dobře porozuměla, eh, v porovnání s dalšími plány změny mm, a ještě k těm eh, k té bilaterální úmluvě, komise se k tomu již vyjádřila jakým způsobem to bude v praxi vypadat, protože tady to vypadá opravdu velmi komplikovaně. Budou to tedy členské státy moci vykonávat jednoduše tak, nebo jak by to mělo konkrétně vypadat? Kirkhope. Pan Kirkhope, prosím. Dobré odpoledne, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom pár věcí říci k zásadnosti této práce Evropské komise. Jak bylo řečeno, Evropská unie není stejná, jako byla v roce 2006. Nemáme stejnou Evropu, protože jsme řešili Lisabonskou smlouvu, rozšíření Evropské unie, máme nové členy, změnila se i oblast eh, migrace, změnil se taky počet eh, převáděných lidí eh, počet lidí, kteří se k nám dostávají ze Severní Afriky a podobně. A proto se mně zdá, že ten návrh komise je trochu málo ambiciozní. Možná někteří řeknete, hleďte si svého, pane Krkoupe, protože Spojené království není v Schengenu. Já jsem byl minister, který byl zodpovědný za hranice ve Spojeném království, takže možná budete mít větší zájem o moji radu, než eh, měla poslední vláda ve Spojeném království. Já se domnívám, že pro Spojené království je velice důležité, abychom měli dobré šengenské ujednání a dobré evropské hranice. A je to pro nás stejně tak důležité jako pro všechny ostatní. A následně bych tedy chtěl rychle zmínit toto, pane předsedo. Mám pocit, že tady řešíme řadu malých otázek, jako třeba sladění definic, které existují v různých právních nástrojích EU, ale také tady máme určité nemožné žádosti, jako třeba hlásit legálně přebývající státní příslušníky třetích zemí při vstupu do jiného členského státu. No to teda opravdu nevím, jak s otevřenými hranicemi uděláme. Reálné otázky tady pořád zůstávají a to, že je potřeba Schengen radikálně reformovat. Státy jako Spojené království se zabývají svými hraničními ujednáními tak, aby byla schopna reagovat na moderní hrozby. Potřebujeme reformy, pakliže Schengen má vyhovět požadavkům 21. století. Zároveň se domnívám, že tady máme poměrně zásadní technické a právní změny, které si budou vyžadovat radikální reformu opravdu od spoda nahoru u šengenského prostoru, jako třeba otázka harmonizace víz, elektronická práce na hranicích, e, vstup, výstup v EU, e, program registrovaných cestujících a podobně. Nebo třeba dohoda o jmenných údajích cestujících, e, tam jsem za Evropskou unii zpravodajem. A potom také se musíme zabývat tím, že některé státy znova zavedly hraniční kontroly. A nemyslím si, že stačí kritizovat Francouza nebo Itálii za jejich přístup. Já myslím, že je důležité se zabývat tím, co oni zmínili, protože to opravdu leží na srdci řadě Evropanů. Nedá se říci jenom, že se mají držet Schengenu a mlčet. Myslím si, že prostě musíme se zabývat těmito problémy a vycházet ze základní struktury otevřených hranic, ale přitom řešit problémy, které máme a radikálně reformovat Schengen, aby vyhověl novým výzvám. Pokud toto komise chce udělat, tak potom musí pracovat s členskými státy, které to mají hodně na srdci, ale zároveň také pracovat s těmi členskými státy, které do Schengenu nepatří, jako třeba Spojené království nebo Irsko. A to já bych velice podporoval. Ti ve Spojeném království, kteří se staví negativně k Schengenu, říkají, že to je v podstatě celé nesmysl a že díky bohu za to, že máme hranice. Myslím si, že ti jsou velice naivní, protože my všichni musíme chránit evropské hranice a zajistit, abychom byli schopni v Evropě vyvíjet demokracii způsobem, který nám nejlépe vyhovuje. Děkuji. Děkuji paní Nedeltěva, prosím. Благодаря, господин председател. Аз бих искала също така да благодаря на představitelku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také zástupcům Evropské komise a panu zpravodaji Papa Nikolaovi za tuto zprávu a její prezentaci. Mám pocit, že tato legislativa bude krokem ku předu směrem k integrované zprávě hranic a že to umožní občanům jednodušeji překračovat hranice v EU. Já mám pocit, že v té zprávě máme, veli, máme několik pozitivních aspektů. Hovořili jsme o technických otázkách, o zvláštních podmínkách pro záchranné týmy eh, na hranicích. To je všechno velice pozitivní. Společná školení hraniční stráže, to je také důležitý aspekt. Takže poprosím komisi o více detailů týkajících se plánovaných školení hraničních stráží, především co se týče nezletilých osob a obětí obchodování s lidmi. Protože nezletilí bez doprovodu to je velice složitá problematika. A nejenom, že je složitá, je stále aktuálnějším problémem v zprávě a řízení hranic. Nicméně, další problém, který musíme řešit, je stěhování dětí z jednoho státu do druhého v e- rámci EU, protože často dochází ke zneužívání, vykořišťování, případně dalším rizikům. Otázka tedy je, jestli se zmíněná školení budou týkat i těchto problematik. Děkuji mnohokrát panu Kojovi za pozitivní návrhy a také podporuji pozici pana Papa Nikolava k určitým, která spočívá v tom, že technické eh, změny by se neměly využívat k jiným účelům. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci zdůraznit, že jsme se dohodli na tom, že je potřeba provést určité technické změny v nařízení. Je trochu zvláštní, že zástupce komise nezmínil tyto pozměňovací návrhy, které by měly zahrnovat rozsudky Evropského soudního dvora, nebo jsem to možná jenom přeslechla. Tak poprosím o upřesnění. Šlo o zrušení právních požadavků na hlášení legálně přebývajících občanů třetích států, kteří cestují z jednoho členského státu do druhého. Tady bych ráda si vyslechla, co na to říká rada. My jsme proto, aby toto hlášení bylo zrušeno. Rádi bychom si tedy vyslechli, jak se na to dívají další strany. A ještě mám jednu otázku na zástupce předsednictví. Ráda bych se doslechla, jestli i nadále máte záměr diskutovat otázku dočasného eh, znovu zavedení kontrol na hranici během těch pěti plánovaných schůzí jste to nezmínil, tak eh, bych se o tom ráda něco dozvěděla. Dobrá, poprosím nejprve komisi paní Mozhammer, pokud chcete reagovat na ty otázky, které padly. Děkuji mnohokrát. Já jsem se snažila vysvětlit, že tyto pozněvací návrhy jsou technické. V mezičase ale proběhla diskuse o tom, že je potřeba dále posílit šengenský prostor. Evropská komise to ve svém sdělení ze 4. května také zdůraznila. Vy jste o tom diskutovali v plénu s panem komisařem Ševčovičem v červenci. Diskutovali jste možné pozměňovací návrhy. Kromě toho v červnu také proběhla Evropská rada, která požádala komisi, aby předložila návrhy pro další posílení šengenského prostoru. Evropská komise v polovině září na tuto žádost odpoví, takže to dostanete v nejbližší budoucnosti. Ale zatím uh, to není součástí těch pozměňovacích návrhů, které komise předložila v březnu. Zkrátka změny, ke kterým dospělo od března, tam nejsou. Je to text, který byl přijat v březnu. Co se týče inteligentní hranic, to je otázka, kterou se budeme zabývat trochu jinak a komise vám v říjnu k tomu sdělí více. Teď, co se týče konkrétních otázek týkajících se stávajícího návrhu, doufám, že jsem si to všechno stačila poznamenat, pakliže něco vynechám, tak ráda bilaterálně se k tomu dovyjádřím. změna bodu v příloze týkající se železnic. Tam v podstatě jde jenom o to, kde to bude probíhat. Pokaždé, když osoba překročí vnější hranice, tak má být zkontrolována, ale my jsme si říkali, jestli by to bylo možné už prostě udělat na železniční stanici v třetím státě, tak aby se to lépe organizovalo. Co se týče výletních lodí, tak tomu jsem úplně nerozuměla. Co se týče školení, tam jsme chtěli zdůraznit, že nám především jde o to, aby příslušníci hraniční stráže byli schopni identifikovat eh, osoby, které potřebují zvláštní ochranu. A z toho důvodu Frontex organizuje školící kurzy. My jsme chtěli to zahrnout do tohoto návrhu, chtěli jsme zdůraznit důležitost takovéhoto školení co se dalších kroků, tak to bude mít na starosti Frontex a jeho školící programy. Teď co se týče aspektu komitologie, to se týká článku 32 a 33, s tím, že v minulosti to byl komitologický postup v podobě, který teď neexistuje, takže teď je to akt přenesené pravomoci a proto to máme v článku 32 a 33 proto se tam odkazuje k aktům přenesené pravomoci, které jsou tady přenášeny na komisi. A to znění pochází z meziinstituční dohody, takže doufám, že to je všechno v pořádku. Teď, jak chceme zajistit, aby tyto bilaterální dohody o společných hraničních přechodech byly v souladu s kodexem, jak jsme hovořili v nařízení o příhraničním styku, tak takovéto dohody musí být předloženy před uzavřením Evropské komisy ke kontrole. Doufám, že tím se mě podařilo odpovědět na všechny vaše otázky. Pokud ne, tak vám ráda odpovím i bilaterálně, pokud bude potřeba. Děkuji. Děkuji a nyní polské předsednictví. Dostali jste velice konkrétní otázku, tak vás poprosím o odpověď. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Chtěl jsem vás informovat o tom, že polské předsednictví bude pracovat podle harmonogramu na tomto návrhu komise. Co se týče znovu zavedený hraničních kontrol na vnitřních hranicích, tak to je mechanismus, který už v tuto chvíli v hraničním kodexu Schengenu máme. A dokud nemáme nový návrh, tak je to téma, eh, o kterém ne, nebudeme v tuto chvíli hovořit. Máme závěrečné slovo od eh, zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou bych rád poděkoval zástupcům komise a rady. Myslím si, že již máme jasno v tom, že všichni se ubíráme tím stejným směrem. Všichni chceme posílit šengenský prostor, všichni chceme zajistit, aby bylo dodržováno šengenské aky. Nechceme to spochybňovat v žádném případě. A v tomto smyslu eh, s touto změnou, která chce harmonizovat ty legislativní texty z posledních let, eh, která chce v podstatě zdůraznit zkušenosti, které jsme eh, obdrželi v posledních letech, tak já si myslím, že tady můžeme již v tuto chvíli říci, že uděláme vše, co je v našich rukách. Evropský parlament má k dispozici také sdělení z předchozí doby. Já bych rád poděkoval ještě jednou panu Koejovi, našemu odborníkovi, který opravdu zásadním způsobem přispěl k naší práci, protože velmi dobře zná tuto oblast a já vám tímto děkuji. Děkuji. A víme, že zpravodaj nyní dopracovává návrh zprávy, který nám bude představen na některé z příštích schůzí našeho výboru. Tím pádem jsme nyní připraveni přistoupit k bodu 12, to znamená přeskum evropské politiky sousedství. Naším úkolem dnes je projednat návrh stanoviska a rozhodnout o předložení pozdňacích návrhů. S tím, že navazujeme na eh, balíček ke sdělení o, o dopadech v oblasti Jižního sousedství Evropské unie. E, výbor pro zahraniční věci požádal o zprávu z vlastního podnětu a obrátil se na náš výbor o stanovisko. Naší navrhovatelkou je paní Flotre, která nám odprezentuje nyní svůj návrh stanoviska a poté ještě je plánován prostor pro diskuse. Takže paní Flotre, slovo je vaše. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, takže jde o prezentaci rozsahem skromného eh, návrhu, eh, protože máme maximálně 1500 znaků, i když se máme vyjádřit k takto, k takto složitému tématu, to je opravdu těžký úkol. Nicméně, pokud je tedy o, o, o toky eh, osob na jihu Středomoří, komise Eh, od března vystoupila se třemi sděleními, eh, z nichž dvě jsou velmi známá. Jedno se týká eh, více přímo té problematiky, kterou se zabýváme u nás ve výboru, to znamená otázky migrace, mobility, bezpečnosti, spravedlnosti a vnitra. Já jsem tedy vzala v potaz, já tedy vzhledem k k požadovanému rozsahu tohoto stanoviska, eh, které se od nás vyžádal zahraniční výbor. A mimochodem eh, spolupracujeme tady se zpravodajem, pokud je o jejich středomoří, tak abychom do zprávy z vlastního podnětu ve výsledné podobě, kterou bude představovat eh, s, s kolegou spoluzpravodajem Sivěcem v zahraničním výboru, tedy do toho dostali všechny body, které nám důležité. Já jsem se zaměřila zrovna tak na otázky migrace, jako na novou situaci, respektive nové situace na jihu Středomoří. E, to vše e, e, se týká výrazně represivní bezpečnostní politiky, která tam byla prováděna do doby revolucí. A musím si, že z toho vyplývá něco velmi, velmi obtížného pro Evropskou unii, a totiž, že velká část toho eh, represivního pilíře, to znamená navracení a readmise Evropská unie, eh, se vlastně opírala o tu eh, železnou pěst v některých ne zrovna dopročení hodných oblastech jihu středomoří. Takže nyní tato zpráva, toto stanovisko nám dávají možnost posunout se kupředu a nově pojmout mobilitu a Eh, migrace, eh, či přistěhovalství z jihu středomoří eh, v kontextu přístupu, který je vzájemně prospěšný pro obě strany. Obě strany z toho mají přínos. A myslím si, že právo na mobilitu tady uchopujeme jako základní právo či lidské právo, s tím, že by to bylo součástí balíčku demokracie a lidská práva což jsou témata, kvůli kterým se mobilizovala populace u Středomoří eh, a také to součástí práva na lidskou důstojnost. Eh, toho se týkají eh, odstavce 1, 2 a 7. A dále bych byla ráda, kdybychom se společně zabývali pojitkem, které neustále kladeno, včetně také toho zelení komise mezi respektive hovoří se tady o pozitivní vůli v oblasti mobility, ale vždy, vždy se hovoří o legálním přestěhovalství, nelegálním přestěhovalství, podpise dohod, ochraně, kontrole na hranicích. Já si myslím, že třeba vyhodnotit, stejně jako komise vyhodnotila readmisní dohody komunitární, které byly vyjednány a jsou už prováděny několik let. Výsledek znáte, všichni jste se ta hodnocení četli, zrovna tak jako já. Eh, upřímně řečeno, eh, to vznáší velké otazníky nad eh, hodností těchto readmisních dohod. Nicméně komise v tom balíčku do, do toho začlenila také boj proti nelegálnímu přistěhovalství a tak dále. A vlastně teď říká, že, nebo pojímá tu věc jakoby, jako odměnu za to, když je eh, dobře potíráno nelegální přestěhovalství. Já si myslím, že tento postoj je třeba eh, přehodnotit nebo alespoň se na ním eh, znovu zamyslet. A o to jde v odstavci 3 mého stanoviska. Dále musím říct, že tam byly, tam byly určité problémy s překladem. Dvou věcí jsem si všimla. Eh, Valer detalonář by byla raději, kdyby se nahradilo slovem kriter, eh, kritéria. Eh, v českém textu to odpovídá. A dále pokud možno projekty zabývající se na práva migrantů. Já bych byla raději, kdyby tam bylo řečeno projekty, které chrání práva migrantů. Nemá, nemá smysl, jak se finančně Eh, finančně podporovat projekty, které by nechránily práva migrantů a to vyplývá z aktuální verze francouzského překladu eh, na tom příslušném místě, takže to bych poprosila o opravu. Dále odstavec 6, ten je obecnější. A týká se jiných věcí, než je pouze migrace, jde o zapojení mechanismu mechanismu zapojování občanské společnosti při provádění těchto cílů a těchto kritérií a při jejich vyhodnocování, protože to je součástí nového eh, přístupu v oblasti politiky sousedství. Eh, je to naprosto zásadní součást této nově pojmené politiky. Eh, je to ta takzvaná politika více za více. To znamená mít jasně stanovená, stanovené cíle, kritéria být schopně vyhodnocovat. Já si myslím, že účast občanské společnosti je naprosto určující faktor. Eh, zvlášť vzhledem k situaci na jihu Středomoří. Pana Leona jsme si eh, vyslechli v AFETu, eh, on se připojil, přiklonil k našemu přístupu, za což jsem ráda. Dále chci říci u toto stavce, že také třeba říci, jak to říkal i kolega Mario David při prezentaci svého návrhu zprávy v AFETu, v případě jihu Středomoří je třeba to směřovat k uvolnění, k liberalizaci vízového styku s tím, že by šlo o odstupňovanou politiku, přesvědčivou. Já si myslím, že například v případě země, jako je Tunisko, bychom se mohli eh, ubírat eh, s touto eh, směrem k této perspektivě. Dále dramatické události vrhly světlo na Eh, nedostatek řízení eh, u otázek migrace, zejména v souvislosti se situací v Libii. Část populace stále eh, vlastně se uchylila do Tuniska nebo do subsaharské oblasti a nemohou se zatím vrátit do země, alespoň ne v dostatečném měřítku zdaleka. A dále otázka vyšetřování ohledně lodí s uprchlíky, které se potopily, z nichž většina z nich tedy zahynula ve vodách Středozemního moře. Dále zase mnoho lodí pod evropskými vlajkami eh, se výrazně přiblížilo těmto lodím, aniž by jim poskytlo pomoc. A já si myslím, že tady musíme jednoznačně žádat prošetření těchto případů tak abychom eh, mohli nastavit mechanismy, které nám do budoucna umožní, umožní vykonávat eh, naše eh, povinnosti a závazky v oblasti poskytnutí ochrany a pomoci na moři, což tedy zdá se nebyl vždy ten případ. To je tedy obsah odstavce 7, kde se žádá toto a dále program znovu usidlování uprchlé, uprchlé obyvatelstva. Eh, dále eh, je tam odkaz na dohodu mezi eh, libyskými a italskými orgány. To je téma, které jsem nastolovala mnohokrát vůči komise. Komise mi odpověděla, že o té dohodě nic neví, respektive nikdy si tady tu dohodu nepřečetla, neseznámila se s ní. Já jsem tu otázku položila také dalším partnerům, které také o tom nic nevěděly, tak patrně bude třeba nalézt formulaci, která zohlední skutečnost, že Eh, tato dohoda, teda, eh, že by někdo měl opačné informace, eh, nebyla dána k dispozici ani veřejnosti, ani poslancům a totiž, a totiž výkon demokratické kontroly nad touto dohodou je výrazně stížen. Dále spolehám se na to, že předložíte poznací návrh, tak, aby se text dále zahustil. Já Sice jsem se musela omezit na 1500 znaků, ale poznacích návrhů se to netýká. Já tohoto práva také využiji mimochodem. Eh, text dále měnit a obohacovat. A nyní tedy se těším na vaše podněty. Now, time to have a feedback from the commission and then the... Takže, co na to řekne komise a potom předsednictví a následně dáme slovo ostatním poslancům a poslankyním. Pan Giovanni Cremonini za Evropskou komisi, prosím. Máme ho tady? Ano, máme. Pane předsedo, já jsem z Evropské diplomatické služby, ne z komise přímo. Možná tedy řeknu na úvod pár věcí a potom dám slovo kolegům, nebo potom vás poprosím, abyste dal slovo kolegům z komise, kteří budou spíše hovořit o migračních aspektech. Já jsem chtěl jenom říci, že to, co zmínila zmínila paní Flotr, bylo velice aktuální. My už jsme začali provádět sdělení spočívající v novém přístupu k sousedské politice, především co se týče finančních zdrojů a jejich mobilizace, která probíhá podle harmonogramu. Kromě toho také předložíme do konce roku nový návrh nařízení, který naplní obsahem zásady, které máme v, ve sdělení, tedy posílit vztah mezi financováním a politickými směry. Jak víte, připravujeme program sousedství pro občanskou společnost, který začne fungovat na začátku roku 2012 a bude mít rozpočet 22 milionů euro. Obecně bych řekl, že je potřeba hluboce zapojit občanskou společnost do sledování a hodnocení nového přístupu k evropské politice sousedství. My už teď provádíme široké konzultace s občanskou společností, především je žádáme o to, aby okomentovali zprávy o pokroku evropské politiky sousedství. I naše delegace jsou v kontaktu s občanskou společností. Je to součástí strukturovaného dialogu s důležitým představitelem demokratického života ve společnosti. Je tedy potřeba, aby občanská společnost sledovala tyto reformy. Co se migrace týče, tak bych poprosil spíše kolegu z komise, aby hovořil především o partnerstvích pro mobilitu. Děkuji, pane předsedo, za to, že mohu vystoupit. Francesco Luciani z generálního ředitelství pro vnitro. Já jsem se chtěl jenom velice stručně vyjádřit k prezentaci paní Flotr. My jsme byli spokojeni s tím, že jste vypíchla pozitivní aspekty sdělení z května, především té prezentace 24. května, která navrhla spustit dialog se zeměmi Jižního středomoří. Cílem tohoto sdělení, které je součástí tohoto balíčku, bylo vytvořit nový prostor pro mobilitu a přistěhovalectví pro občany zemí Jižního středomoří, ze zemí, které budou provádět reformy a které budou souhlasit s tím, že budou spolupracovat s EU. Bezpečnostní aspekty jsou nezbytnou součástí této spolupráce, nicméně se nedá říci, že mobilitu jim dáváme jako odměnu za to, že splní určité podmínky. Nicméně ji představujeme jako jeden z hlavních cílů této spolupráce, takže jasně provazujeme pokrok dosažený v určitých oblastech. Komise v tomto sdělení, respektive v těchto dvou sděleních, zaujímá otevřený přístup, který zároveň si myslím, že je inovativní a jsem rád, že jste si toho všimli. K dalším aspektům se vyjadřovat nebudu. Chtěl jsem závěrem jenom říci, že vítáme to, že říkáte, že strukturální dialog se třetími státy a jejich orgány by měl být zahájen a Evropská komise proto okamžitě vstoupila do kontaktu s orgány těch zemí, které byly ve sdělení navrženy a které se navíc objevily eh, v závěrech rady, tedy Tunisko, Maroko a Egypt. My jsme tedy s nimi vstoupili do kontaktu na konci června. S tím, že ty kontakty nebyly od samého začátku konkrétní. A ne, že by to odmítali, ale říkali, že potřeba by se nad tím mohli zamyslet. Především Tunisko a Egypt v tuto chvíli prožívají poměrně složité politické procesy. Čekají je příští měsíc důležité volby, takže v tuto chvíli prostě ještě nebylo možné od nich dostat nějaké konkrétní datum, ke kterému bychom zahájili dialog. Ale Evropská komise trvala na tom, aby tyto kontakty na jakékoliv možné úrovni začaly. Na pracovní a technické úrovni už jsme kontakty navázali a na tuto práci se připravujeme. Děkuji vám. Děkuji. A ještě nám zbývá vystoupení pár poslanců a poslankyň. Nejprve bych rád dal slovo panu Šivěcovi, který je eh, zpravodajem za AFED. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za pozvání a za slovo. Já bych chtěl velmi pozitivně ocenit práci paní zpravodajky. Je to zpráva, která se teprve vytváří. Co se týče přehledu politiky sousedství, tak my na tom už pracujeme půl roku. Připravili jsme zprávu Evropského parlamentu, Evropská komise následně předložila své sdělení a v tuto chvíli se pokoušíme popsat stanovisko Evropského parlamentu ke společné politice sousedství, to znamená jak na jich, tak na východ na nadcházející roky. 29. září ve Varšavě proběhne eh, summit k východnímu partnerství, což je důležitá součást této politiky. Teď k celé této zprávě. Já vím, co dělá výbor LIBE. Já jsem si se zájmem přečetl návrh tohoto stanoviska, ale apeloval bych na to, aby zpravodajka a vy ostatní jste se podívali na celý návrh této zprávy. V tuto chvíli dochází k redefinici politiky sousedství. Odkazujeme tady k novým sociálním reálím, na severu Afriky a zároveň také zhrnujeme politiku z východního sousedství. A říkáme, a jasně to píšeme v tomto návrhu, že tato politika se sice týká různých zeměpisných oblastí, ale má společné rysy. Společné rysy, které podtrháváme v tuto chvíli, které tkví v tom, že chceme podporovat budování demokracie, ochrany lidských práv, bezprostředního kontaktu se společností, že máme vůli podporovat organizace občanské společnosti. To jsou všechno rysy, které by měly postavit na pevném základě takovéto vztahy s těmito zeměmi, které nebudou záviset na tom, jak se budou měnit prezidenti nebo diktátoři. V podstatě nám to dá záruky, že lidé, kteří žijí v těchto zemích, budou chtít budovat s Evropskou unii moderní vztahy. Toto je cíl této zprávy. Toto je věc, kterou se opravdu zabýváme a je potřeba to mít na paměti. Chtěl jsem se vyjádřit k dvěma věcem, věcem v tomto návrhu zprávy. Jsem velice vděčný za to, co jste zmínili v bodě 6. Týká se to konkrétně důležitosti této a nutnosti této nové společné politiky, tedy vytváření monitorovacího mechanismu a angažování organizací občanské společnosti, vytváření referenčních ukazatelů či vytváření přímých kontaktů s elitami a s mládeží. To jsou všechno zcela zásadní věci. Pokud toto se nám podaří, tak se věci posunou kupředu. Teď jenom pár slov k tomu, jak k tomu, co vás, jak dobře rozumím, zajímá. Tedy otázka migrace, mobility, dodržování práva a zároveň otevřenosti Evropské unie na straně druhé. Já jsem chtěl upozornit na to, že návrh, na kterém jsem pracoval s panem Mario Davidem, je v této oblasti velmi jednoznačný. Článek 21 naší zprávy, tedy zatím rozpracované, zcela jasně říká, že Evropská unie by měla usilovat o zrušení vizového režimu. To je naším cílem. Naše vztahy, eh, které máme s těmito zeměmi, tkví nebo spočívají ve vízech, je potřeba splnit určité podmínky a pak, když budou splněny, tak chceme, aby víza byla odstraněna. V evropském jazyce se hovoří velmi elegantně o mobilitě, ale ta mobilita by v podstatě nemělo být jenom zjednodušením dovozu pracovní síly. Jde jenom o to, že vlastně otevíráme dveře pro komunikaci ke společenstvím. To je daleko více, než jenom mobilita pracovní síly či řízení migrace. Mobilita, pokud máme vizovou povinnost, by měla spočívat v tom, že ti, kteří chtějí přijet, na základě určitých zásad by mohli mít přijet, bez toho aniž by museli platit horentní sumy. Evropská unie je pro ty, kteří tady chtějí pracovat, zveje stát, souhlasí s jejich činností a následně tedy Evropa je otevřená. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce a Budeme se těšit na poslední verzi této zprávy. Byli bychom rádi, aby do konce tohoto roku, to znamená na prosincové plenárce ve Štrasburku, byly přijaté poslední návrhy týkající se politiky sousedství, jak co se týče východu, tak co se týče jihu. Děkuji. A nyní dávám prostor k diskusi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I já eh, bych ráda poděkovala paní Flotre za její velice zajímavý návrh stanoviska i za jeho prezentaci. Eh, skutečně evropská politika sousedství eh, potřebuje oživit a jsem ráda, že se dnes máme příležitost dotknout tohoto tématu, zejména vzhledem Eh, k událostem vývoje v posledních měsících eh, u sousedů na jihu středozemního moře. Já bych se ráda zaměřila na dvě věci. Jednak eh, větší důraz na demokratické principy a dále koncepce práva na mobilitu. Pokud jde o demokracii a lidská práva, myslím si, že u nás ve výboru Libe máme plné právo toto zapracovat do stanoviska. Přísluší nám to, spadá to naší příslušnosti a proto si myslím, že myslím si, že dokonce Eh, odstavec 1 by měl být ještě obsažnější. Chci připomenout, že Evropská unie eh, má být eh, náročná, ne nesměřitelná vůči svým partnerům, pokud o demokratické principy. Je třeba změnit význam svobodných voleb, dodržování svobody slova, svobody združování, svobody schromažďovací, svobody médií a práva na informace. Dále také význam, význam nestrané justice i policie a boje proti korupci a policie kontrolované demokraticky. Eh, jsou to eh, známé principy, ale často to jsou právě tyto věci, kde jsou největší problémy, proto mi připadá, že by vůbec neškodilo velice odhodlaně to zde připomenout. Eh, to je tedy k prvnímu bodu a není k druhému bodu otázka práva na mobilitu. Byla bych ráda, kdybychom k tomu přistupovali co možná nejšířeji a nejúplněji to znamená, je třeba připomenout, že právo na mobilitu existuje, což eh, činíte ve svém stanovisku, ale také připomenout, že toto eh, právo není eh, jednoznačné, to ve dvou ohledech. Jednak je třeba zdůraznit, že když se uzavěly partnerství pro mobilitu, je tak činěno v duchu reciprocity. Vy používáte velice správný, eh, správnou formulaci eh, přístup v zámě prospěšně pro obě strany. Já si myslím, že třeba připomenout, že mobilita představuje ekonomickou potřebu pro obě strany, ale zároveň představuje i riziko. Riziko odlivu eh, mozku. Já si myslím, že třeba zúraznit, že nemůžeme jak si dopustit, že způsobuje takovýto odliv odborných pracovníků ze země. Eh, takže je třeba v případě práva na mobilitu ošetřit také téma návratu těchto migrantů zpět do jejich zemi, země. A to je třeba eh, zejména konkrétně ošetřit u studentů a vědeckých pracovníků. Dále eh, právo na mobilitu tedy nemělo být biankošekem pro všechny. Je třeba samozřejmě čelit nelegálním přestěhovalectví, obchodování s lidmi, organizovanému zločinu v této věci a nelegálnímu eh, obchodování s migranty. Já si myslím, že to jsou aspekty, které třeba zdůraznit eh, ve stanovisku, stejně tak jako eh, potřebu posílení kapacit pro řízení, pro kontrolu na hranicích a pro školání policie. Takže to jsou věci, které jsem chtěla zdůraznit a chci poděkovat paní Flotr za její velice relevantní návrh. Děkuji mnohokrát, není pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Já nemám žádný konkrétní dotaz na navrhovatelku, ale na komisi. E, nedávno jsem navštívil sousední země Evropské unie, která e, s námi nemá vízovou dohodu a byl jsem dotázán, jak to, že Ekvádor a Kostarika, že tedy občané z těchto zemí mohou volně cestovat do Evropské unie, ale není to případ sousední země. Mohla by mi komise vysvětlit, zda existuje nějaký obecný soubor kritérií, které musí eh, země splnit, pokud chce mít bezvízový režim s Evropskou unii, eh, anebo zda se rozhoduje eh, ad hoc, tedy podle případ od, případ od případu. Co tady mám odpovědět v sousední zemi EU, když se mě dotazují, jak to, že naši občané nemohou volně cestovat do EU? Děkuji, pan Triantifilides. Já bych rád nejprve poblahopřál a poděkoval paní Flotr za její skvělou práci. Pane předsedo, Evropská komise ve svém sdělení Nová odezva na měnící se sousedství se snaží rychle reagovat na důležité změny, ke kterým dochází v našem bezprostředním okolí. Eh, s tím, že s těmito zeměmi a eh, osobami jsme spolupracovali často celé dekády. Eh, komise se snažila sformulovat eh, koherentní politiku, která zohledňuje veškeré aspekty této politiky, jako je prohlubování demokracie, obchod, hospodářský růst, tvorba pracovních míst, migrace a pohraniční kontroly a tak dále. Nicméně se mi zdá, že to, co se navrhuje, není skutečně novou odezvou. Je to spíše jen restrukturovaná verze toho, co EU již eh, vykonává po celá léta a víme dobře, že se to neosvědčilo. Co potřebujeme, jsou opravdová partnerství, která jsou skutečně vyjednána eh, s tím, že se zohlední názory všech, eh, tak, aby se podpořil, podpořila dobrá situace všech složek společnosti. Kondicionalita by měla znamenat, že ty cíle neodpovídají pouze přáním EU, ale cílům občanů daných zemí partnerských. E, o tom má být rozvojová politika. O tom má být e, skutečná hluboká demokracie a to také je obsahem rozmanitosti. Rozmanitost neznamená pouze koexistenci různých e, lidí a kultur ve společném geografickém prostoru. Znamená také, že přijmeme různé modely Eh, politické zprávy, hospodářského řízení jako života schopné, eh, pokud eh, odpovídají přáním obyvatelů a tužbám obyvatel dané země. Hovoříme o slovech jako politická, převzetí politické odpovědnosti, demokrat, hluboká demokracie a tak dále. Ovšem tato slova musíme naplnit obsahem, jinak nebo znamenat vůbec nic. A já si myslím, že tomu napomáhají konkrétní Eh, konkrétní návrhy jako návrhy paní navrhovatelky. My jí děkujeme a navrhujeme ještě eh, další, eh, například systematický přístup k Tunisku nebo také pokud je o ten případ neposkytnutí pomoci na moři ze strany některých, některých vlád, to také naším požadavkem stejně tak požadovat od italské, italské vlády text dohody uzavřené s tuniskou vládou. Takže mnohokrát děkujeme a blahopřeji Helen. Děkuji, pan Bronz. Ano, eh, vyslechli jsme si dnes odpoledne, že vývoj eh, v Severní Africe by neměl vyústit ve větší mobilitu a migraci, ale určitě platí opak. A s tím, jak se politické systémy v těchto zemích eh, stávají méně represivními, tak by tak by jejich obyvatelé měli mít jaksi menší motivaci odcházet do Evropy Eh, myslím, že v případě Libie například eh, by to měla být pouze eh, rodina plukovníka Kadáfiho sám, on by asi měl stát v čele fronty, a zel. V Libii po léta docházelo k ozbrojeným konfliktům. Někteří se na mě domnívali, že z Libie bude lepší země k životu, ne lepší země, ne země, kterou je o to více třeba opoštět. Já si myslím, že když západní země eh, intervenují eh, v zemích, kde to vlastně nemá být vůbec, kde eh, to není vůbec žádoucí, tak obvykle, když odcházejí, zanechali za sebou větší represe a větší snahu místního obyvatelstva odcházet z těchto zemí. Děkuji, poprosím zástupce komise. Zda chce zareagovat v této fázi. Pokud chcete, vezměte si prosím slovo nyní. Ano, komise? Byl položen jeden konkrétní dotaz na kritéria, která musí naplnit země, které si přejí zavést bezvýzový režim. V této věci bych rád předal slovo eh, šéfovi eh, vízového oddělení panu Janu de Kvesterovi. Prosím. Eh, de Kosterovi, pardon. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady kvůli následujícímu bodu, což je návrh změny nařízení 539 lomeno 2001 a to je právě nařízení, které stanoví eh, ten takzvaný negativní seznam vízových požadavků eh, třetích zemí a pozitivní seznam, to znamená, to znamená výjimku z vízového styku. Eh, jakožto zástupce komise mohu poskytnout nepřímo odpověď na velice tu přesnou přes, přesnou otázku ohledně kritérií. V této fázi bych se omezil na eh, citaci kritérií, která zakotvil unijní zákonodárce v preambuli k tomuto nařízení číslo 549 lomeno 2001. Cituji, určení eh, třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou podrobeni eh, výzovému požadavku a těch, které jsou z toho požadavku vyňaty, se řídí Eh, vyhodnocením případ od případu celé řady kritérií, která se týkají mimo jiné nelegálního přistěhovalectví, eh, veřejné politiky a bezpečnosti a vnějších vztahů Evropské unie se třetími zeměmi. S tím, že eh, je také, jsou také brány v potaz dopady regionální soudržnosti a reciprocity. To znamená je zde uvedeno pět základních kritérií. Samozřejmě není to nějaké matematické hodnocení, provádí se politické vyhodnocení věci a tato vyhodnocení, já nevím eh, přesně, eh, o které zemi jste hovořil, pane poslanče, ale to eh, vyhodnocení potom má za výsledek seznamy v jejich aktuální podobě. Možná bych jenom připomenul, že v prosinci loňského roku Parlament a rada se shodly, že Tajvan přesunou z negativního seznamu na pozitivní. Eh, došlo tedy k přehodnocení na základě právě těch kritérií, které jsem zmiňoval. A poslední eh, věc v této fázi, ty, ty seznamy eh, jsou pravidelně podrobovány přeskumu, protože skutečně ta kritéria, respektive situace v zemích eh, se mění a je třeba eh, pravidelně tedy situaci vyhodnocovat oproti těm daným kritériím. Děkuji a nyní dávám slovo naší zpravodajce, paní Flotr, na závěr této diskuse. Ano, eh, já chci poděkovat všem kolegům, kteří se vyslovili v této diskusi a budu čekat na vaše pozvací návrhy, které potom společně projednáme. Myslím, že eh, odpověď, kterou dala Evropská komise, jasně ukazuje, že dnešní přístup, pokud je politiku sousedství a přistěhovalectví, eh, jak se ne, nezohledňuje nějak primárně skutečnost, že jde o sousední země. To, ta odpověď, kterou jste poskytl, platí pro kteroukoliv zemi světa že e, a tady právě jde o to nastavit přístup, který bude konkrétně zaměřen na naše sousední země a navíc sousední země, které e, zažívají demokratickou proměnu. E, kromě toho máme v některých našich členských státech velké komunity přistěhovalců z těchto zemí. To jsou všechno důvody, proč si řada z nás myslí, že bychom mohli přistoupit na mnohem otevřenější metody a podmínky myslím, že i sdělení komise z konce května e, v určitém e, smyslu jde touto cestou, ale mohli bychom se pokusit to e, dovést ještě dále, tak abychom naznačili cestu pro bezvízový prostor, kde by docházelo k zodpovědné migraci, která dnes má podobu spíše smrtelnou a často Eh, uvádí řadu osob do, do skutečně nedůstojných eh, situací, do špatných životních podmínek a já si myslím, že bychom se měli snažit eh, vytyčit cestu takové mobility, která by byla vzájemně prospěšná pro obě partnerské strany, jak jsem to už zmiňovala. A budu se tady těšit na vaše podněty. Pan Sivěc nás vyzval, abychom se zabývali Ehm, ehm, globalitou, ta globálně tou zprávou. Já s tím souhlasím, jenom samozřejmě eh, v tom, co nám přísluší. Eh, Je vhodné se zaměřit právě na otázku mobility. Nicméně děkuji za vaše poznámky. Nezdílím váš názor eh, ohledně mobility, která nemá no, odpovídat Eh, kapacitě eh, migrace legálních tady migrantů. Já si myslím, že dnes se všichni domnívají, že evropské země budou stále větší měrou potřebovat legální eh, přistěhovalce v trhu práce a je třeba, aby to probíhalo organizovaně, zodpovědně a při dodržení práv těchto osob. O to tady v Kostce jde. Čili pro mne je klíčové zakotvit možnost, aby eh, pracovní migranti eh, nám přicházeli poskytnout své kvalifikované služby a nebyli uváděni do složitých životních eh, situací a podmínek. O to mi vyjádro jde. Budu se těšit na vaše podněty, podle toho poté vypracuji nový návrh stanoviska. Děkuji, paní Flotr. Harmonogram vypadá takto. Ehm, samozřejmě vycházíme z harmonogramu v příslušném výboru AFED. Proto máme hlasovat eh, 17. října a proto navrhujeme termín lhutu pro pozměňovací návrhy na 14. září 12.00. 14.9. 12.00 lhuta pro předložení poznacích návrhů. Takové mohly být projednány v našem výboru začátkem října, předtím, než eh, o nich budeme hlasovat. Děkuji vám všem za tuto diskusi a nyní se podívejme na bod 13, což je změna nařízení Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Naším cílem dnes je projednat eh, návrh komise. Zpravodajem je pan eh, Díaz de Mera. Dovolte, abych připomenul, že eh, tato věc se týká tedy nařízení, které již bylo mnohokrát měněno, nedávné změny, nedávná změna se eh, zaměřila právě na eh, existenci negativních a pozitivních seznamů, jakožto přílohy tohoto nařízení eh, a je potřeba provést některé další technické změny, stejně tak jako změny v hlavním textu v zájmu posílení právní jistoty. Je třeba nastavit pravidla pro té situace, které nebyly předjímány původně v tom nařízení a je třeba také upravit některé definice. Nyní se tedy vyslechneme zástupce komise, pokud vím, je jim pan Jan de Kuister. A po eh, jeho prezentaci zahájí diskusy pan zpravodaj Díaz de Mera. Pane de Kuister, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Toto nařízení 539 z roku 2001 se především zabývá takzvanými negativními a pozitivními seznamy, které byly právně zmíněny, jakožto základ evropské společné vizové politiky. Jak jste říkal, dochází k pravidelné revizi těchto seznamů a Evropský parlament již k tomu měl co říci. Během posledních pár let jsme ale zaznamenali potřebu eh, změnit i ustanovení samotného nařízení. Na první pohled to spíše bude vypadat jako technická záležitost. A v návrhu máme pravda, spíše technické ustanovení, které mají být ve stávajícím nařízení, nařízení změněny, ale obsahuje tento návrh i politicky důležité otázky. Týká se to především zajišťovací doložky, kterou chce Evropská komise do nařízení 539 vložit. A na základě zjednodušeného postupu by následně bylo možné znovu zavést vízovou povinnost třetí zemi. Nevím, pane předsedo, kolik mi dáte času na předložení tohoto návrhu. Když se dívám na váš pořad eh, jednání, ale přesto bych chtěl zmínit jednu věc. Rádi bychom se drželi stejného postupu jako u vízového kodexu a hraničního kodexu a to, že mezi formálními zasedáními výboru Libe bychom také měli technická zasedání se spravodajem, se stínovými spravodajemi a příslušnými dalšími poslanci, poslankyněmi a asistenty, na kterých bychom byli schopni technicky odpovědět na případné otázky, včetně těch odborných, tak abychom tady nemrhali vaším časem. Takže Evropská komise je připravená účastnit se takovýchto zasedání s tím, že na vás, jestli se rozhodnete, eh, zdali má smysl takováto zasedání mít nebo ne u této agendy. Nemáme moc času, takže já bych se ve svém vystoupení spíše zaměřil na tu zajišťovací doložku a mechanismus reciprocity, ve kterých doporučujeme provést určité změny, protože to jsou politicky nejdůležitější součásti tohoto návrhu. Začněme tedy s doložkou. Mechanismus spočívající v tom, že bychom dočasně znovu zavedli vízovou povinnost. Vychází to z toho, že země je na pozitivním seznamu Možná vás překvapí, že Evropská komise takovouto doložku či mechanismus navrhuje, ale z loňských zkušeností víme, že zrušení vizové povinnosti v některých zemích může některým členským státům působit problémy. A že může docházet k tomu, že občané třetích zemí jedné nebo více eh, budou zneužívat takovéhoto zrušení vizové povinnosti. Takováto zajišťovací doložka není nic nového. V podstatě ve všech smlouvách, až do Lisabonské smlouvy jsme takovouto doložku měli. A na základě zjednodušeného postupu takováto doložka umožní přijmout opatření typu třeba znovu zavedení, dočasné znovu zavedení vizové povinnosti pro občany třetích zemí. Měli jsme to v samotné smlouvě, že takováto doložka může existovat. Lisabonská doložka Eh, Lisabonská smlouva tuto doložku zúžila. Máme to nyní v ustanoveních smlouvy o azylu. A tato zajišťovací doložka týkající se azylu není nijak dotčená zajišťovací doložkou, kterou navrhujeme nyní ve vizové oblasti. My v podstatě navrhujeme doplňkový mechanismus k zajišťovací doložce ze smlouvy, která ve smlouvě je teď omezena na oblast azylu. A na konci prezentace k tomuto bodu se chystám dopracovat k jednomu závěru. A to, že pakliže dojde k nějaké mimořádné situaci, na základě zrušení vizové povinnosti, tak bez toho, aniž by to probíhalo automaticky, ať už se rozhodneme pro jakýkoliv postup, který přijmou spoluzákonodárci, tak vždy dojde předběžně k nějakému hodnocení. Rozhodneme si, jestli opatření na základě zajišťovací doložky ze smlouvy budou stačit pro vyřešení této situace, anebo jestli bude potřeba přijmout podobná opatření i ve vizové oblasti. Takže tyto dvě oblasti se budou doplňovat. Chtěl jsem ještě zmínit jednu věc. Když komise přijala tento návrh, tak se v hromadných sdělovacích prosecích hovořilo o občanech zemí západního Balkánu, kde jsme měli určité problémy s některými občany. A já jsem chtěl zcela jasně říci, že se nejedná o nic, eh, co by souviselo s jedním konkrétním regionem anebo zemí. My tedy navrhujeme obecnou zajišťací doložku, která by umožnila dočasně zrušit zrušení vizové povinnosti, tedy znovu zavést vizovou povinnost, pakliže budou splněna kritéria pro spuštění takovéhoto mechanismu. A tím už se dostávám k postupu, kterým by byla uplatněna tato zajišťovací doložka. Pakliže máme dočasně znovu zavést vizovou povinnost, tak máme k dispozici dva postupy. Za prvé, může proběhnout běžný postup, postup spolurozhodování. Ale tady se asi všichni zhodneme na tom, že Tady to zrovna eh, nepovede k tomu, že toto rozhodnutí bude přijato rychle, protože spolurozhodování z podstaty věci trvá nějakou dobu. Druhá možnost je, že bychom dali prováděcí pravomoci komisi. Podle takzvaného komitologického postupu. S tím ale že potom do základního textu nařízení musíme vložit zcela jasná ustanovení a zcela jasná kritéria, na základě kterých by se mohla spustit tato zajišťací doložka. Pro dnešek si odpustím podrobnosti těchto kritérií, na základě kterých by se hodnotilo, jestli situace je opravdu mimořádná a jestli je možné zvážit znovu zavedení vizové povinnosti. Nicméně my jsme se snažili tato kritéria nastavit eh, tak, aby se dala kvantifikovat, že třeba kdyby počet nelegálně přebývajících občanů dané třetí země překročil nějakou míru, tak by to mohlo vést ke spuštění tohoto postupu. Ale oznamovat to budou členské státy, pakliže splní tato kritéria. Nebude to automaticky nedojde, k automaticky, nedojde, nedojde pardon, automaticky ke znovu zavedení vizové povinnosti. Evropská komise by to nejprve musela vyhodnotit a zjistit, jestli mimořádná situace, do které se dostal jeden členský stát nebo více členských států, má dopad na obecnou situaci v EU a při tomto hodnocení také musí vzít v úvahu zprávy komis eh, Frontexu, EASA a členských států. Jinými slovy tedy pakliže členský stát nahláší takovou situaci, tak to automaticky neznamená, že komise přijme rozhodnutí, že znovu obnoví vizovou povinnost pro daný třetí stát. Jako zástupce komise pochopitelně musím říci, že komitologický postup nedává parlamentu příliš mnoho prostoru k intervenci. Takže bych chtěl v této souvislosti upozornit na něco, co máme ve vysvětlující zprávě ze strany Evropské komise, cituji. Komise si bude vyměňovat na žádost Evropského parlamentu návrhy s evropským par- názory eh, s Evropským parlamentem, pak když dojde k návrhu znovu zavést vízovou povinnost pro jednu třetí zem anebo více třetí zemí. a jsme ochotni dále diskutovat o tom, jak se dá formalizovat takovýto politický závazek Evropské komise, protože v podstatě podle postupu s přeskumem má Evropský parlament pouze skrutinium. Jinými slovy, tedy může pouze zkontrolovat, jestli přijetím tohoto opatření komise zachází za hranice eh, prováděcích pravomocí, které byly svěřeny. Ale v podstatě toto právo nezahrnuje třeba návrh eh, změn opatření, které představuje Evropská komise. Třeba v souvislosti se znovu zavádění vizové povinnosti třetímu státu. Takže to je otázka, o které se bude dále hovořit a my si vás rádi vyslechneme a dozvíme se, jak si představujete, že by se formálně zakotvil politický závazek Evropské komise zajistit větší angažma Evropského parlamentu jak už jsem říkal, ten postup neprobíhá automaticky, pakliže nějaký členský stát nahlásí mimořádnou situaci, tak musí proběhnout hodnocení, které vezme v úvahu všechny relevantní prvky, včetně toho, že by se mohla využít zajišťovací doložka přímo ze smlouvy, která platí pro azylovou oblast. Takže v tomto smyslu vlastně ta zajišťovací položka, kterou, doložka, kterou tady navrhujeme, je opravdu tím posledním nouzovým řešením na základě kterého tady by byla znovu zavedena vizová povinnost. A teď jenom ještě pár slov, pane předsedu, pokud mohu, k mechanismu reciprocity. To je mechanismus, který už máme ve zjednodušeném postupu eh, v stávajícím nařízení. Nicméně tento postup není v souladu se spolurozhodováním, které platí pro vizovou oblast. To byl mechanismus, o kterém se rozhodlo v roce 2004-2005, ještě předtím, než platil postup spolurozhodování. My tedy navrhujeme, aby se pozměnil tento postup, tak aby byl plně v souladu se spolurozhodováním, které platí pro této, v této oblasti, především co se týče odvetných zařízení vůči ve třetích zemích, co se týče vízové povinnosti, tedy když občané Evropské unie jednoho nebo více členských států musí mít víza při cestování do té země, ale ne naopak byly navrhovány i další změny, které měly vést ke zefektivnění tohoto mechanismu. My se domníváme, že ten mechanismus už ve stávající podobě účinný je, nicméně Evropská komise si ráda vyslechne jak radu, tak Europol, Evropský parlament a rádi si vyslechneme, jestli by nějaké změny mohly tento systém ještě zefektivnit. Takže ještě pár nenutně technických záležitostí, ale záležitostí typu vyjasnění vizové povinnosti občanů Turecka v souvislosti s eh, asociační dohodou a rozhodnutími Evropského soudního dvora. Tady máme 539 a uvedení do souladu s vizovým kodexem v oblasti definicí víz. Máme tady několik oblastí, které by se zasloužily hloubkovější technickou diskusi. Takže závěrem chci jenom zopakovat svou nabídku, aby proběhla takováto technická zasedání, na které bychom mohli do všech podrobností probrat různé prvky tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji. Než dáme slovo zpravodajům, tak možná požádáme polské předsednictví, aby se vyjádřilo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci eh, popřát mnoho eh, štěstí, mnoho úspěchu členům výboru. Dovolte, abych jenom stručně jednou větou potvrdil to, co zaznělo od komise. Mimochodem, já se jmenuji Filip Ješinský a jsem eh, místo předseda pracovní skupiny pro víza na radě. Musím říct, že se nám podařilo u prvního, první výměny názoru k prvnímu čtení toho návrhu komise dosáhnout výsledku, který není rád sděluji. E, zatím se zdá, že e, mezi jednotlivými národními delegacemi se názory příliš neliší. E, hlavní body návrhu komise se setkaly s pochopením a doufejme, že řada z nich nespůsobí vážnější potíže při nadcházejících jednáních. Samozřejmě Eh, jsou zde ještě některé věci, kterým bychom se rádi eh, vrátili. Členské státy zejména vyjadřuje zájem o, o to, eh, o kritéria, o další rozhodnutí kritérií pro případné pozastavení osvobození od vízové povinnosti a dále komise uvedla, že nebude nastaven žádný automatický mechanismus, či žádné, nebo nikdy podniknuty žádné diskriminační kroky proti třetím zemím Eh, za předsednictví doufáme, že nikdy nebude nutné použít tohoto nástroje v mezinárodních vztazích. A velice rád se mezi vás vrátím, budu vás informovat o stavu jednání v radě s tím, jak bude postupovat práce na tomto textu, ať už jde o technické aspekty, anebo eh, body spíše politické povahy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní náš zpravodaj pan Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci říct následující věc. Já se opravdu velmi cením názorů jak komise, tak rady a jsem velmi rád, že jsou připraveni jak si s tímto tématem pokročit. Já jsem se dvakrát setkal se zástupci rady a jednou jsem se setkal se zástupcem komise, s panem Gekustem, takže všem jim děkuji v tuto chvíli. Myslím si, že je důležité zdůraznit některé věci, kromě tedy těch, které jež byly zmíněny, tak aby bylo trošičku jasnější, jak jaký přístup má sám zpravodaj. Tady máme právní základ, E, je to hlavně e, článek 77 smlouvy odstavec 2a a myslím si, že hlavním cílem e, této, tohoto návrhu, pane předsedo, dámy a pánové, je zlepšit řízení přesunu občanů ze třetích států nebo cestování občanů ze třetích států. Chceme také eh, zamezit tak zneužívání či špatnému užívání víz. Pane předsedo, co se týče těchto změn, já si myslím, že díky těmto změnám získáme více výhod a více lepších výhod, které jsou velmi důležité pro mezinárodní ochranu. Kromě těch technických změn a dalších vysvětlení, hovoříme tady také o ochranné doložce, která byla již zmíněna a o které velmi konkrétně hovořil již zástupce komise. Já bych eh, ne pouze zopakoval, ale rád zdůraznil nějaké záležitosti, které už se souvisí s touto ochranou doložkou a které také velmi úzce souvisí eh, s postupem užití a aktivace. Já tedy zopakuji něco, co jsem již řekla. Máme tedy v novou ochranu doložku v Lisabonské smlouvě, která je podporována článkem 78 odstavec 3. Ale ta doložka, kterou se budeme zabývat, je jiná. Doplňuje tu první, ale je jiná. A dle mého názoru si myslím, že tato doložka je daleko přesnější. O tom se hovoří také eh, ve vysvětlujícím prohlášení. To znamená, že v podstatě je mm, nebo zvětšuje eh, tu marži té flexibility a zároveň je eh, to je daleko, je daleko preciznější. To znamená, že je dosti obecná, ale zároveň také velmi eh, precizní. A to si myslím, že bude velmi důležité v průběhu následujících jednání. A co se týče tedy toho samotného postupu eh, ohlášení, ohodnocení ohodnocení, které proběhne předtím, než budou příslušné státy informovány, hlavně tedy migrační úřady příslušných států, ale ne či, ale vždy i. To znamená, že jde vždy o ohodnocení, které proběhne před poskytnutím informace. Hovořili jsme zde o komitologii, samozřejmě se budeme snažit eh, uchovat nebo zachovávat, respektovat pravomoci komise, ale je třeba zohlednit, že zpravodaj a výbor Libe se budou snažit co nejvíce využít zákonné legální zdroje, které které poskytují jaksi pravomoci Evropskému parlamentu. To znamená, že my se budeme snažit dodržet, dodržet naše politické závazky, eh, tak jak o nich hovořil pan de Gust. A já udělám vše proto, abych to zajistil a já budu samozřejmě potřebovat podporu vás všech, i všech politických frakcí. Dle mého názoru tato doložka a všechny reformy jsou zároveň také odrazujícími opatřeními a vyžadují si, vyžadují si okamžitou a bezprostřední reakci Evropské unie v, v situaci, kdyby čelila nějaké krizové situaci. Tato ochrana doložka v podstatě bude fungovat také v souvislosti s, eh, s liberalizací víz. A další věc, pane předsedo, milí kolegové, co se týče toho mechanismu reciprocity, tak Jde tady o velmi konsistentní opatření ve chvíli, kdy hovoříme o znovu zavedení vízové povinnosti pro nějakou třetí zemi, ve chvíli, kdyby tato země recipročně neaplikovala výjemku. To znamená, že nebude moci být uplatněna unilaterálně ze strany členských států. Stejně jako u ochranné doložky nebude docházet ke žádné automatické aplikaci. To znamená, že je třeba zohlednit také vnější politiku, globální vnější politiku Evropské unie. To znamená, že to je v podstatě jádro věci. Máme tady ještě další věci, jako například definice víza, která eh, je v souladu s vízovým kodexem. Máme tady poté také ještě další část, která se věnuje uprchlíkům a lidem bez státní příslušnosti tak, aby eh, bylo jasné, že Spojené království a Irsko jsou státy, které který se nedotýká toto nařízení 539 2001. A poté na závěr harmonizace, eh, liberalizace víz pro určité kategorie ve který, o kterých se hovoří v odstavci 4.1. Jde o posádky lodí na moři, jde také o posádky letadel, a také o posádky říčních lodí. A také se zde zmiňují diplomatická víza. Je důležité také podívat se na organizace, které eh, spadají do mezinárodního veřejného práva, ale nejde o mezivládní organizace. Takže toto je jaksi stručně obsah tohoto návrhu, protože tady hovoříme o deváté reformě nařízení, o kterém hovoříme a chci říci, že u té poslední reformy jsem byl já také zpravodajem a jednalo se tedy o Čínu a Tajvan. Chci říci na závěr, pane předsedo, Já mám teď na mysli Terminologie Je třeba samozřejmě být koherentní a je třeba jednat v souladu s posledními rozhodnutími Evropského parlamentu. A chci říci, že je velmi důležité, abychom zde upřesnili definice nebo pojmy, které se týkají hlavně nelegálního přistěhovalectví. Protože tady je opravdu velmi důležité, abychom abychom udělali všechno pro to, aby slovo migrace nebo přistěhovalectví nebylo automaticky spojováno s pojmem nelegální, nezákonné. A proto je velmi důležité používat pojmy migrace nesprávná nebo jaksi um, nezákonná migrace a ne nelegální migrace. Protože i práce může být nelegální, sítě, e, překupníci, obchod může být nelegální, ale oběti nejsou nelegální, protože o obětech, když hovoříme o obětech, tak nemůžeme hovořit o nelegálních obětech. O tom už hovoříme několik let a uh, jsme si přečetli spoustu právních názorů, eh, jak ze strany komise, rady, tak také Evropského parlamentu. A my jsme se rozhodli tedy, že eh, předložíme některá naše doporučení a já vím, že mám podporu tohoto parlamentu a já jsem velmi rád, že paní komisařka nikdy nehovoří nebo nepoužívá slovo nelegální. Vždy hovoří jaksi o neregulované migraci. Nikdy nehovoří o nelegální migraci. A to je vše, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, děkuji panu Dias Demerovi. Děkuji za toto upozornění, které se týká terminologie a správného užívání pojmu, protože v tomto případě je to opravdu velmi zásadní. Eh, zmínili jsme to již několikrát v minulosti a eh, jsem velmi tedy rád, že je nám to stále připomínáno. Protože kdykoliv, kdy hovoříme o e, přistěhovalci, jak jako nelegální přistěhovalci, tak eh, se to v podstatě stává eh, součástí eh, závazných zákonných textů, což není dobré. Několik lidí se přihlásilo o slovo, první je paní Letford. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit velmi stručně. Já si uvědomuji, jaké e, jsou motivy tohoto návrhu, nicméně napadám na několik dotazů. E, je to tady označováno jako mechanismus pro řešení e, naléhavých situací, ale přitom je tam lhuta tři měsíce na rozhodnutí. Neznamená to, že pokud když vznikne naléhavá situace, lidé mohou stejně další tři měsíce přijíždět bez víza Eh, zatímco se Brusel eh, jaksi rozhoduje. To mi připadá eh, trošku v rozporu. Já samozřejmě chápu, že musí proběhnout určité konzultace, mimo jiné i s parlamentem, a jsem se jistá, že pan Diaz de Mera by také mohl dále rozvést tu podivnou skutečnost, že budeme vyloučeni z toho rozhodnutí nakonec. Nicméně stejně bych si myslela, že je přece jenom e, tři měsíce na rozhodnutí v případě naléhavé situace trochu dlouhá doba. Dále e, kritéria se týkají e, nárůstu alespoň 50 je tam tedy takovéto kritérium, 50, alespoň 50 nárůst počtu nelegálně pobývajících osob, nebo odmítnutých eh, žádostí o readmisi a podobně. Ale 50% z deseti není mnoho, zatímco 50% z deseti tisíc to je mnohem více lidí. Takže eh, záleží přece jenom na tom, eh, k jakému objemu se těch 50% vztahuje a v absolutních číslech tady není stanoven žádný práh. Myslím, že nenutně by nastala naléhavá situace, pokud Eh, pokud by ten objem eh, čítal desítky, stovky, eh, stovky lidí oproti tisícům či desetitisícům. Takže toto mi připadá také trochu zarážející, že tam není žádná prahová hodnota v absolutním čísle. A další otázka, třetí, pan de Koister řekl, což já osobně vítám, že to není vázáno na jednotlivé země, že tedy není pravdou, že by to bylo eh, konkrétně zaceleno na země západního Balkánu. Musím říct, že v letních prázdninách ještě eh, mi hlava nefunguje eh, tak rychle. Mohla, mohl byste mi říci, které země v evropském sousedství přistupové, kandidátské či jiné, mají tuto výjimku, mají toto osvobození že pokud jim severoafrické země například to, toto osvobození mají, takže které země, kterých zemí potenciálně by se to týkalo eh, v geografické blízkosti EU? Eh, protože mne, upřímně řečeno, kromě zemí západního Balkánu eh, žádná země nenapadá. Děkuji. Děkuji a nyní paní Ždanoka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych eh, přivítala pana de Koistera zde mezi námi a uvedla že souhlasíme s tím, že potřebujeme ochranou doložku, ale bohužel, eh, jak si musím říct, si, že by bylo dobré slyšet od komise trochu více o tom, proč byly zvoleny právě tyto podmínky, právě tato kritéria pro udělení osvobození eh, z vízového režimu. Řekl jste několikrát, že se to bude vždy posuzovat případ od případu, ale Přesto eh, používáte dosti konkrétní kritéria. Eh, někde jsou dokonce stanoveny, eh, stanoveny procentní indikátory. Co to například znamená náhlý nárůst alespoň o 50 počtu státních příslušníků té země, které nelegálně pobývají na území EU? To, jak se mně se vypovídá o tom, kolik lidí to bude, protože eh, z některé země můžeme mít jednu osobu na území EU a z jiné země, eh, z jiné země eh, ten objem může být výrazně, ten počet může být výrazně vyšší, takže připadá mi podivné, že na jedné straně je deklarován záměr posuzovat situaci případ od případu, a na druhé straně jsou zakotvována kritéria, která která je třeba dále vysvětlit, proč, proč byla zvolena právě takto a právě tato v kritéria. My samozřejmě si uvědomujeme a souhlasíme s tím, že není dost dobře možné měnit celý smysl a obsah toho návrhu, ale eh, přesto bychom byli vděční za další zdůvodnění. A doufám, že s panem Diazem Demerou eh, budeme vést eh, diskuse se stínovými zpravodaji a že poté bude možné do toho zapracovat ještě další, další podněty a představy kolegů. Eh, druhá věc. Pan de Kuster ví, že jsem velmi vděčná celému jeho úseku a jemu osobně za to, že byla zavedena nová kategorie osob do nařízení číslo 539 v roce 2006 k tomu došlo a jde o osoby bez státní příslušnosti. Jsou to tedy držitelé průkazu vydaných členskými státy Jde o 500 tisíc lidí také v Lotyšsku a Estonsku, kteří jsou vlastně neobčany, eh, na lidmi bez státní příslušnosti. Nicméně eh, Těto lidé mimochodem nemají eh, bezvízový režim se Spojeným královstvím a Irskem. A když hovoříme o osobách bez státní příslušnosti, které přijíždějí eh, ze Spojeného království či Irska sem do zemí, které jsou, které jsou stranami eh, tohoto eh, účastníky tohoto nařízení. Myslím si, že by bylo vhodné, kdyby byla nastavena reciprocita. Já nevím, pane de Kostere, ale doufala bych, opravdu doufám, že bude možné nastolit tuto otázku, až budete eh, jednat eh, se zástupci a s kolegy ze Spojeného království a Irska. Nicméně ehm, celkově podporujeme eh, tu, to pojetí ochranné doložky, ale by bychom vděční za další informace. Promiňte, ehm, Jenom bych poprosila, abyste si všichni uvědomili, že opět máme časový sklus, čeká nás ještě, ještě jeden bod a máme eh, pozvaného hosta k tomuto bodu. Bude to eh, protidrogová strategie Evropské unie. A eh, proto poprosím komise, protože na ně byly směrovány konkrétní dotazy, Eh, aby velmi, velmi stručně zareagovala, tak bychom si ještě vyslechli na závěr zpravodaje a mohli přistoupit k poslednímu bodu dnešního pořadu dne. Takže komise, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ta třetiměsíční lhuta pro přijetí rozhodnutí, eh, pokud členský stát notifikuje naléhavou situaci, samozřejmě může být, může být příliš dlouhá lhuta, pokud skutečně ta situace je naléhavá a nouzová. Eh, komise o tom může eh, se dozvědět ještě předtím, než je učiněna notifikace. Eh, tři měsíce je maximální hluta, ovšem není tam žádný automatický mechanismus mezi notifikací a pozastavením osvobození vízového režimu. To znamená, toto je tedy maximální hluta a tím se hned dostanu k druhému bodu, Eh, paní eh, baronky Latfordové. Eh, pokud se například zvýší počet osobověcích nelegálně na území členského státu z pěti na deset, tak na to se vztahuje právě to, co jsem řekl, že, že tam nebude žádná automatická vazba. Že pokud budeme mít notifikaci z jednoho členského státu, budeme vyhodnocovat všem situace a dopady pro celou Evropskou unii. Dále otázka východního partnerství. Uh, Eh, vedeme dialog o eh, liberalizaci vízového režimu s Ukrajinou a Moldavskem. Eh, zahájení tohoto dialogu s dalšími je možné, ale zatím to bylo vždy vázáno na předběžnou podmínku dobře fungujících readmisních dohod a dohod pro facilitaci vízového styku. Toto dohodu už máme s Gruzií. Pokud je o Armenii a Azerbajdžán, komise v září přijme Eh, návrh směrnic pro vyjednávání, pokynů pro vyjednávání s těmito zeměmi. Eh, a pokud jde o eh, východní partnerství, tedy, tak perspektiva je taková, že tato možnost bude dána všem, ale obvykle jdeme nejprve cestou vízových facilitačních a readmisních dohod Dále, pokud je otázku e, osob bez státní příslušnosti, aktuální situace a vízový režim, který se vztahuje na tyto osoby, které pobývají ve Spojeném království a Irsku, e, není věc upravená tímto nařízením. To je právě e, jedna z těch mezer, které se snažíme zaplnit. A jeden z návrhů je takový, že by se vztahovala vízová, na, ně, na ně vízová povinnost, ale členské státy by měly možnost udělit jim Eh, osvobození výjimku. Možná to je eh, něco, o čem bylo třeba detailněji hovořit s britskými eh, a irskými kolegy, ale Spojené království Irsko tedy se neúčastní tohoto nařízení, protože jde o prvek šengenského aky, který se týká otevření vnitřních hranic. Doufám, že jsem hovořil dostatečně stručně, pane předsedo. Ano, děkuji. Pokud chcete, pane zpravodaji, poprosím velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji za možnost pohovořit. Ještě jednou rád bych poděkoval komisi a radě a ještě rád bych poděkoval paní Fanok a paní Ledford. Doufám, že naše spolupráce bude dále ještě velmi intenzivní a chci zopakovat ještě to, co řekla komise. Jsou připraveni se neformálně setkávat tolikrát, kolikrát to bude nutné, tak abychom si opravdu vyjasnili všechny technické aspekty, které je třeba vyjasnit. Děkuji, to je vše. Děkuji, děkuji, pane Demero, děkuji za to, že jste byl tak stručný. Děkuji vám, děkuji vám za stručnost. Nyní jsme připraveni přesouvat k poslednímu eh, bodu pořadu dne, je to bod 14, eh, společná schůze našeho výboru eh, k prezentaci vystoupení koordinátorky EU pro boj proti obchodování s lidmi, paní Miri Vasiliadu. Jde tedy o obchodování s lidmi. 5. Eh, dubna 2011 eh, směrnice pro eh, boj proti obchodování, byla to přehra směrnice pro, pro boj proti obchodování s lidmi Evropským parlamentem. Tato směrnice obsahuje odkaz na koordinátorku EU pro boj proti obchodování s lidmi. Tento úřad již byl obsazen, takže vítejte mezi námi, paní Vasiliadu. Děkujeme vám za strpění a také předem děkuji tlumočníkům, kteří nám jistě věnují pět minut navíc svého času, abychom mohli dokončit diskusy. A bez dalších odkladů tedy poprosím o prezentaci paní Vasiliadu. Máte slovo. Děkuji a děkuji za přijetí hned první týden v takto pozdní hodinu. Vážení poslanci a poslankyně, ráda bych vám především poděkovala za zájem evropské politiky bojovat proti obchodování s lidmi. Děkuji také, že máte zájem o mou stávající práci. Chtěla bych vyzdvihnout vaši práci a vaši roli při vytvoření tohoto postu, který nyní zastávám. Je jasné, že politická vůle změnit životy obětí těchto trestných činů existuje. Jak jsem řekla, nastoupila jsem do funkce před šesti měsíci a pevně doufám, že mě čeká úkol, který nebude nesplnitelný, a to posílit koordinaci mezi institucemi, agenturami, členskými státy EU a třetími státy a mezinárodními aktéry v oblasti boje s obchodování s lidmi. Čísla nás někdy trochu probudí, tak jsem jenom chtěla připomenout, že obchodování s lidmi to je v podstatě otroctví a ta čísla jsou příšerná. Na celém světě se jedná téměř 2,5 milionu lidí podle OSN. 80% obětí jsou ženy. To je pouze odhad, Ministerstvo zahraničí USA v roce 2011 dokonce nahlásilo 27 milionů lidí, kteří v podstatě jsou novodobými otroky. Pokusím se o stručnost. Takže řeknu, že to znamená, že se musíme soustředit jak na prevenci, tak na stíhání, tak na ochranu osob a na partnerství. Zároveň to znamená, že pokud se nám nepodaří vložit do této politiky dimenzi genderu a lidských práv, tak svůj úkol nesplníme. Mojí první prioritou a zároveň výzvou je zajistit koordinaci a koherentnost, a to i v rámci služeb eh, Evropské komise a institucí EU. Obchodování s lidmi tradičně spadalo do oblasti generálního ředitelství vnitra kde i já působím. Mnozí ale řekli, že už tomu tak dále být nemůže, protože sice orgány činné v trestním řízení jsou strašně důležité, ale stejně tak důležitá je prevence, ochrana a pomoc a podpora obětí a zajištění účasti všech zainteresovaných stran. A tady chci zdůraznit slovo všech, tedy včetně občanské společnosti. A to tež platí i pro vnější dimenzi evropské politiky, takže předchozí bod je aktuálně svázán s tímto bodem. Proto vytváříme takovou mapu, přehlednou mapu hlavních politik. Potřebujeme totiž přesně vědět, které složky na čem pracují v naší oblasti. V tuto chvíli se snažíme dát dohromady informace týkající se policejní spolupráce, obchodu, práce, migrace, rovnosti, boje s diskriminací, politiky zdravotnictví a to je jenom začátek. Součástí naší práce je poukazovat na to, že takováto partnerství jsou nezbytná, že je potřeba koordinovat. Když hovořím o partnerstvích, tak mluvím také o partnerstvích se soukromým sektorem, s nevládními organizacemi a v podstatě s kýmkoliv, kdo eh, se může setkat s obětmi. Nová směrnice, o které hovořil pan předseda, povede k hmatatelným výsledkům tím, že zvýší koordinaci v Evropské unii. A já si myslím, že tady vysíláme jasný signál, že nebudeme tolerovat eh, trestné živly a že budeme podporovat oběti. S tím, že klíčem vždy je implementace. Ta nás čeká za rok a půl. Já si myslím, že mou rolí je také zajistit, a vy v tomto výboru to víte více než kdokoliv jiný, je třeba zajistit, aby to aby eh, ta mezera mezi lidskými právy a bezpečností byla přemostěna. Já mám pocit, že tato směrnice se o to snaží. Naší roli je zajistit, aby vznikl dialog se službami, které mají na starosti tyto dvě agendy. Máme tedy, nebo chystáme se vytvořit eh, meziinstituční skupinu z jednotlivých služeb. V tuto chvíli kontaktujeme 15 generální ředitelství od obchodu po podnikání, výzkum, jenom abych zmínila pár. Co se týče generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitro, tak tam máme několik politik, které se přímo týkají obchodování s lidmi. Protože nemáme moc času, tak jenom výjmenuju. Ale pochopitelně můžete se dále ptát. Takže, jedná se o, v náhodném pořadí, návrh znovu předložení pod, směrnice o přijímacích podmínkách a azylovém řízení, agenda práva dětí, směrnice proti sexuálnímu zneužívání dětí, a externí plán týkající se boje s násilím na ženách, a balíček týkající se obětí obchodování s lidmi z roku 2004, sankce proti zaměstnavatelům, sezónní pracovníci, akční plán o nezletilé osobách bez doprovodu, šengenský kodex a manuál. To jsou všechno věci, na kterých pracujete a myslím si, že to je spojené i s mou práci. Takže spolu s kolegy z generálního ředitelství pro vnitro se snažíme zajistit větší koherentnost mezi těmito politikami. Kromě toho také máme sedm agentur v oblasti vnitra spravedlnosti, Europol, Eurojust, eh, Institut pro rovnoprávnost mužů a žen, Frontex, Sepol a uh, Azylový podporný úřad v Maltě a další. 18. tedy v Den boje proti obchodování s lidmi spolu s polským předsednictvím Evropskou komisí organizujeme takovou akci, na které se účastníci mohou bavit o posilování spolupráce mezi agenturami. A myslím si, že opravdu nazrála doba na to, aby něco takového proběhlo. Kromě toho také pracujeme na sdělení týkající se obchodování s lidmi. To by snad mělo být ve druhém kvartálu roku 2012 a to tež se týká i integrované strategie. Doufám a vím, že vždy pracujeme pod tlakem, že prostě se jenom nedopracujeme k seznamu různých iniciativ, které jsou samoučelné, ale že se spíše soustředíme na otázky, které jsou opravdu aktuální a navíc které hoří. Příští týden budeme pokračovat v konzultacích s občanskou společností, která začala už v loňském roce. Do této konzultace budou zahrnuty i další zainteresované strany a bude se týkat této strategie. V tuto chvíli eh, je to spíš jaká neřízená diskuse, protože stále ještě probíhají konzultace, ale chystáme se zabývat i otázkami pracovně právními. Ehm, vnitrostátní obchodování s lidmi, to je otázka, kterou zmínilo už polské předsednictví. Hledání obětí na internetu, to je také velice aktuální problém. Chceme také vyhodnotit o světové kampaně, jestli fungují, co funguje, jestli se vůbec tímto směrem máme ubírat. Probíhá tedy spousta užitečné práce, ale mám pocit, že bychom se měli také soustředit i na poptávkovou stranu. Řada poslanců a poslankyň se obrátilo na komisi s otázkami týkající se sexuálního vykořišťování, ale také pracovního vykořišťování a otázky poptávky. Ano, my to bereme, my si uvědomujeme, že směrnice hovoří o tom, že je potřeba dát zprávu o vyhodnocení národní legislativy kriminalizující služby, které jsou spojeny s trestnou činností, konkrétně s obchodování s lidmi. Tato strategie by nebyla úplná, kdyby neobsáhla genderovou problematiku. A to skutečně nejenom ve slovech. Takže s kolegy na generálním ředitelství vnitro připravujeme několik dokumentů, jejichž cílem je lépe pochopit genderové aspekty politiky bojující proti obchodování s lidmi s lidmi. To tež platí pro lidská práva. Prostě nechceme jenom zmiňovat tyto oblasti. Skupina odborníků na obchodování s lidmi v Evropské komisi vytvořila, tedy boj s tímto jevem, komplexní zprávu, která by nás mohla vést v naší práci. V tuto chvíli navíc eh, dokon, dobíhá man, nebo dobíhal před měsíce mandát jedné pracovní skupiny, má se připravovat druhá. Kromě toho také, tak jako směrnice říká, jsme se loni v červnu setkali s národními zpravodaji. Jejich cílem je zajistit eh, no neúplně monitorování, ale možná poskytování zpráv týkající se problematiky a trendu obchodování s lidmi. Evropská komise spolupředsedá tomuto zasedání sítě. Poslední zasedání bylo velmi plodné a hovořilo se tam právě konkrétně o obchodování s lidmi v rámci členských států spolu s polským předsednictvím. Také závazky. Rada Evropy umluva o obchodování s lidmi. Kromě toho také máme skupinu odborníků Greta, která sleduje uplatňování umluvy. Už jsme se s nimi sešli a snažíme se najít způsob, jak zabránit zdvojování a zvýšit spolu s touto směrnicí koherentnost. E Pokud je o um, údaje EU, já tady přeskakuje části své prezentace. Samozřejmě stále eh, se mne ptají na každé schůze, kam přijdu, jaká je situace a zcela otevřená odpověď zní, eh, no, tak úplně nevíme. Nemáme prostě dostatečné statistické údaje, máme statistiky OSN, máme určité indikativní údaje od eh, Evropského ministerstva zahraničí, ale eh, tím to končí. Takže samozřejmě harmonizace údajů, to je velice důležité, dále sběr, sběr dat od různých členských států je také nesmírně důležitý. Při tomto stavu statistik tedy Nyní Evropská komise, eh, DG pro vnitro a Eurostat eh, zahájili proces schromažďování srovnatelných údajů, zatím je to teprve v počáteční fázi a já opravdu doufám, že tento proces bude pokračovat v blízké budoucnosti. Otázka financování je nesmírně důležitá. Samozřejmě komise disponuje 4 miliony eur v rámci programu ISIC e eh, pro prevenci a boj proti obchodování s lidmi v souvislosti s tímto tématem a Dále 22. Eh, srpna eh, byly, byla zána konzultace, eh, online jsou k tomu údaje, ale respektive výběrové, výzva k nabídkám pro výběrové řízení. Chci k tomu ještě něco říct. My jsme si uvědomili v rámci tohoto mapování situace, že mnoho různých pracovišť v rámci komise odvádí vynikající práci Eh, existují tady projekty týkající se obchodování eh, s lidmi a my se snažíme naschromáštět eh, informace o těch různých pracovích. Zatím se to týká devět různých generálních ředitelství a všechny tyto informace jsou nyní na webových stránkách pro proti obchodování s lidmi komise z důvodu mm, zvýšení koherentnosti a tak dále. Čili ty projekty tam samozřejmě jsou vidět. A další otázka tedy zní, co to všechno znamená. Moje představa nyní je taková, že Eh, provedeme koncepční přeskum veškerých eh, běž, nyní běžících i minulých iniciativ, ne proto, abychom eh, vyhodnocovali ty projekty, ale abychom věděli, co ty projekty znamenají z koncepčního hlediska, jaká, do, jaká doporučení z nich zašla, jaké budou kroky do budoucna, jak bude vypadat strategické plánování. Či také jsou prostředky vynakládány nejúčelněji a neefektivněji, to nevíme, potřebujeme stanovit. Zmínila jsem webové stránky, já eh, tady nebudu eh, vyjmenovat ten výčet, ale eh, skutečně existuje už mnoho informací o těchto projektech. Dále externí informace. Ten dokument z roku 2009 pro akční orientaci byl prvním krokem směrem k větší koherentnosti. Eh, maďarské předsednictví v květnu 2011 eh, prezentovalo první zprávu o naplňování eh, tohoto akčního orientačního dokumentu, včetně aktualizace informací o členských států ohledně vnějších činností pro potírání obchodování s lidmi. A tady opět máme cirka 200 stránkovou tabulku v Excelu všech projektů, které financují členské státy v této oblasti. To jsou fantastické, užitečné informace a Další možností ovšem, nebo další otázka zní, eh, co to všechno přináší, znamená, co za ty prostředky pořizujeme a dosahujeme. Neměli bychom se zaměřit na jiné formy boje proti obchodování s lidmi. Takže to jsou tedy eh, otázky, které se snažíme dále, dále analyzovat. Eh, na evropské úrovni je problematika obchodování s lidmi řešena celou řadou iniciativ. Eh, v souvislosti naší spolupráce eh, se zeměmi Jižní Asie, Jihovýchodní Asie, zeměmi Evropského sousedství, Západního Balkánu, samozřejmě držíme s Afrikou v rámci eh, akčního plánu EU Afrika. Dále je to nastolováno v průběžném politickém dialogu s třetími zeměmi, zejména v rámci dialogu o lidských právech se třetími zeměmi po celém světě. Tímto bych ráda uzavřela svoji prezentaci. Doufám, že jsem vám poskytla eh, stručný nástěn situace vzhledem eh, k tomu omezenému řečeskému času, ale chci vás ujistit o svém, ehm, o svém ehm, skutečně upřímném záměru eh, zlepšit viditelnost a koherentnost u veškerých iniciativ, politik, projektů týkajících se obchodování s lidmi. Úvodem jsem hovořila o potřebě zaměřit se na partnerství. Samozřejmě politika boje proti obchodování s lidmi nemůže být úspěšná, pokud nebude fungovat na bázi partnerství. Proto se velice těším na eh, úzké partnerství mezi námi po celou dobu mého funkčního období eh, při práci na těchto velmi, eh, velmi složitých úkolech. Děkujeme vám, paní Vasiliadu, za vaše prezentaci. za vaši opravdu angažovanou prezentaci. Děkujeme také za to, že se pokusila ji zestručnit eh, vzhledem, eh, vzhledem ke krátkému času, který nám zbyl. A nyní musím ještě zahájit diskusi, ale poprosím vás, abyste měli na paměti eh, pokročilou pokročilou denní dobu a to, že tlumočníci, tlumočníkům v určitý čas skončí pracovní doba. Takže Mimochodem, tady jistě vyjádřuji názor celého našeho výboru. Chci vám popřát hodně štěstí do vaší práce, paní Vasiliadu. A nyní tady zahuje diskusy. Nejprve paní Head. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Vasilidu. Já si myslím, že úkol, který plníte, je opravdu zcela zásadní a já doufám, že budete ve vaší dobré práci dále pokračovat. I přesto, že jste měla málo času na vaší prezentaci, tak si myslím, že ty informace, které jsme od vás dostali, jsou opravdu skvělé. A já doufám, že se tu nevidíme naposledy a že se budeme setkávat opravdu pravidelně. Je pravda, že nejdůležitější je prevence. Je to jeden z nejdůležitějších úkolů, protože organizovaný zločin se neustále rozrůstá a obchod s lidmi je také určitým druhem organizovaného zločinu a my se musíme vynasnažit bojovat hlavně po, abychom bojovali proti té poptávce, proti poptávce po otrocích, novodobých otrocích a o tom jsme již hovořili, třeba také chránit eh, práva dětí a je velmi důležité, abychom společně s koordinátory z eh, různých eh, zemí mm, abychom tedy dále pokračovali v naší práci, tak aby také všichni tito koordinátoři mohli pohovořit a informovat o tom, jak probíhá jejich práce. Děkuji paní Vasilidu. Děkuji. Eh, já jsem já bych, já bych málem přehlédl, že se hlásila o slovo naše místopředsedkyně paní Bauerová, která je nově zvolenou. Ne, ne, ne, já jenom nahrazuji, zastupuji. Aha, eh, dobře, ale paní Bauer, ta je spolupředseda eh, za výbor pro práva žen. Takže paní Vavra zastupuje předsedkyně výboru FEM. Prosím, máte slovo a poté poslance na, eh, našeho výboru. Děkuji mnohokrát. Já se opravdu omlouvám, že eh, se nepodařilo dotržet časový harmonogram kvůli dlouhé diskusi o předchozím tématu. Takže místo 45 minut už nám zbylo jenom cirka 15 minut. Za to se vám omlouvám. Eh, já sama potřebuje již odejít. Zdá se mi, že vaše přítomnost zde v sále myslím, prvním výsledkem eh, nově přijaté směrnice. Chci vám popřát mnoho štěstí do vaší práce, protože je to skutečně závažné téma. A mám na vás jeden dotaz. Pod eh, při vědomí toho, že máte velmi omezené lidské zdroje k dispozici, budete tedy schopna za těchto podmínek řešit i některé méně četné formy obchodování s lidmi, jako je nucené žebráctví, žebráctví e, nebo obchodování s lidmi za účelem e, adopce a podobně. Já vím, že budou další možnosti se s vámi sejít a projednat tyto otázky a strategii a velice se na tuto novou strategii těšíme. Děkuji, paní Bauerová. Nyní paní Boskurt. Děkuji, pane předsedo. Vítáme vás zde, paní Vasiliadu, v našem výboru. Mně se vaše prezentace opravdu velmi líbila. Eh, vidíme, že jste velmi angažovaná, velmi ctižádostivá a velmi také odvážná, což je velmi důležité právě pro ty úkoly, které eh, musíte splňovat. Já se přidám k tomu, co říkala i paní Bauerem. Pro vaši práci je velmi důležité, abyste eh, měla samozřejmě dostatečný personál pro tu spolupráci s tolika eh, členskými státy, se kterými musíte spolupracovat. A eh, o to bychom se měli snažit i my zde. Měli bychom udělat všechno pro to, aby se počet vašich spolupracovníků zvýšil, protože to je naší prioritou na eh, evropské úrovni. Ještě teď několik praktických poznámek neexistuje žádná opravdová sítě evropských organizací, která by pracovala v této oblasti, tedy ne, neziskových nevládních organizacích. A já si myslím, že takový eh, systém nebo taková síť je opravdu velmi důležitá. Co si o tom myslíte? Hovořila jste také o třetích státech, hovořila jste o přístupových zemích, které jsou v podstatě na okraji nebo eh, jsou v podstatě v bezprostřední blízkosti Evropské unie nebo jsou to eh, transitní země. Eh, co si o to myslíte, jakým způsobem bychom měli s těmito zeměmi spolupracovat, anebo neměla by být přijata nová opatření pro země Balkánu anebo pro Turecko. A já jsem ještě chtěla zdůraznit spolupráci spolupráci s Europolem a s Eurojustem, které jsou, tady se jedná o organizace, které jsou pro vaší práci velmi důležité. Děkuji, děkuji pane předsedo velmi rychle. V první řadě bych rád poděkoval paní koordinátorce a chtěl bych ji povzbudit eh, v jejím těžkém úkolu a práci. Já jsem chtěl navrhnout, aby výbor Libe věděl, o jaký fenomén se jedná, nebo co vlastně, co se všechno skrývá za tímto fenoménem, tak potřebujeme eh, společnou, eh, společný informační základ. Já doufám, že o tom budeme moci hovořit v budoucnosti. Nejdůležitější je ale samozřejmě vědět, znát ty cesty, eh, protože existují, existují, existuje šest hlavních cest. Jsou to E, námořní, pozemské, ale i letecké cesty. Také musíme znát e, typologie těchto e, organizovaných eh, skupin. Je třeba hovořit o Nigerijcích, o Číňanech, je třeba hovořit o vykořišťování obětí ve čtyřech oblastech, v pracovní oblasti, v sexuální oblasti, v oblasti dětí a také v oblasti obchodování s orgány. Je třeba hovořit také o skorumpovaných úřadech, což je eh, aspekt, bez něhož by obchod s lidmi vůbec nefungoval. A chtěl jsem se vás eh, také zeptat, jakým způsobem funguje webová stránka Evropské unie. Děkuji. Paní do Budu Budu hovořit svoji mateřtě. Budu hovořit řecky, děkuji. Já samozřejmě vám přeji pouze to nejlepší ve vaší nové funkci. Děkuji za vaší skvělou prezentaci. Mě napadly dvě, tři otázky. Já si myslím, že dohoda z roku 2005 bude jistě velmi užitečná pro vaší práci. A z toho, co vy jste řekla, tak pro mě vyplývá, eh, že je velmi důležité mít srovnání, srovnání s těmi sítěmi obchodu s lidmi. Co musíme udělat pro to, abychom měli tyto srovnávací aspekty, protože eh, mít srovnání je zcela zásadní pro tento boj proti obchodu s lidmi. Existují různé formy obchodu s lidmi. Maďarské předsednictví hovořilo o nových formách obchodu s lidmi, hlavně co se týče eh, vykořišťování osob, které jsou využívány právě pro žebráctví. A já jsem chtěla vědět, jakým způsobem, nebo jak, jakým způsobem budou další předsednické státy v, tomto, v této oblasti pracovat. Takže prosím, paní koordinátorko Vasilia, do respektive ještě další otázka na uh, paní koordinátorku. Uh, eh, Děkuji, já bych se s vámi ráda podělala stručný příběh a potom ještě položila otázku. Ten příběh je tento. Minulý týden jsem byla v Paříži na Velkém bulváru a k svému velkému překvapení jsem tam viděla 50-60 eh, aziatek, které zjevně byly prostitutky. Já jsem se to ověřila s místními eh, obchodníky, majitel obchodů a oni mi potvrdili, že skutečně jde o prostitutky, že, že už eh, ta situace je taková cirka dva roky a bylo to přímo ve středu Paříže. Eh, já tady poté, když jsem si dovolila sednout na druhé straně ulice a pozorovat eh, dění, tak eh, cirka za 30 minut, asi ve 13 hodin, no, v jedno odpoledne, se tam objevili dva mocní mužové, kteří rozdávali Eh, obědové balíčky těmto asi 50-40 eh, Aziatkám. Vzhledem k tomu, já eh, jsem se léta věnovala jako socioložka studiím, také v oblasti boje proti prostituci a obchodování s lidmi. Já si myslím, že kdyby se nějaký policista z místního komisariátu nafilmoval tuto scénu, tak to všechno mohlo být prokázáno, ta trestná činnost. Eh, takže já pro vás mám určitý návrh. Vyjděte s kolegy ze svých kanceláří, jděte, eh, jeďte do Amsterdamu, podívejte se eh, do příslušných čtvrtí, pozorujte žení, promluvte s místními prostitutkami, s místními policisty a lidmi a zorientujte se v realitě obchodování s lidmi. A druhá věc, vyvíjete tlak na členské státy, tak aby skutečně vykázali politickou vůli něco opravdu s tímto problémem udělat, protože máme spoustu koncepčních dokumentů, eh, mnoho funkcí v této oblasti, ale jen příliš málo eh, reálných kroků a příliš mnoho utrpení pro ženy, které se stávají předmětem obchodování s lidmi. Děkuji a nyní tady máte slovo, paní Vasiliadu. Děkuji mnohokrát, pokusím se o stručnost. Dotkli jste se celé řady témat, eh, pokusím se tady o shrnutí. Mnoho z vás hovořilo o nových formách či nově se rozvíjejících formách obchodování s lidmi, včetně nuceného žebráctví, nelegální adopce, nucené práce, eh, domácího otroctví, eh, obchodování s orgány a tak dále. Eh, některé z těchto jevů narůstají. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že se tyto věci rozvíjí. Přesný rozsah neznáme. Proto ta e, strategie v příštím roce bude asi e, nejvhodnějším místem, kde toto řešit. Síť e, národních zpravodajů již přislíbila, že bude řešit dále některá tato témata, například s maďarským předsednictvím se to řešilo. Národní zpravodaj vyjádřil přání vést stálou diskusi o těchto tématech. Stejně tak polské předsednictví eh, nastolila téma interního obchodu, vnitřního obchodování s lidmi, čili jsou některé aspekty, které třeba eh, dále zanalizovat, eh, což umožní také námi financované projekty. Když se podíváme na tu výzvu k předložení ehm, nabídek do výběrového řízení ze strany komise, tak se zdá, že celá řada žadatelů právě zvažuje Eh, projekty zaměřené na tyto méně běžné formy obchodování s lidmi, o kterých to méně víme. Dále, pokud je o koordinaci, musím říci, že zdroje jsou velmi omezené, ale nyní jsme eh, v období, eh, kdy Eh, veřejné rozpočty stagnují, to se netýká pouze mne, ale celé Evropy. Ovšem, co eh, provádíme, to je velmi dobré, máme eh, síť kolegů a kontaktních míst v rámci celé komise, což zajišťuje stále lepší koordinaci. Není to dokonalé, ale situace se výrazně zlepšila. Doufám, že se dále bude zlepšovat. Evropská síť nevládních organizací, já jsem zaznamenala vaše přání se tím dále zabývat. Jakožto prvotní reakci mi dovolte uvést, že toho nevím dost eh, o existenci této sítě, možná o ní nevím, ale možná díky financování přes ISIC e nebo eh, jiné možnosti eh, bychom mohli financovat rozvoj těchto sítí, to samozřejmě bylo vítáno. Pokud o spolupráci s agenturami, to běží, já už jsem se sešla s Europolem a Eurojustem, s prezidentem Eurojustu a s ředitelem Europolu jsme projednali konkrétní možnosti další spolupráce a jak jsem uvedla, eh, bude to také den proti obchodování s lidmi, kde eh, cílem bude, aby agentury hledaly konkrétní cesty, jak koordinovat zájemně svoji činnost a také koordinovat svoji činnost s Evropskou komisí. Pokud jde o shromažďování údajů, jak jsem řekla, eh, naše informace jsou kuse, proto musíme zvážit různé možnosti, jak schromáždit adekvátní údaje. Naše představa spolu s Eurostatem nyní je, že eh, proces tedy sběru informací byl samozřejmě v pilotní fázi. Jak víte, Eurostat schromažďuje oficiální statistiky a pokud eh, nemáme zavedeny harmonizované statistické údaje, tak eh, tato možnost zatím k dispozici není. A dále, a vím, že to je velmi kontroverzní, je to otázka prostituce a Eh, sexuálního využívání žen. Jak jsem řekla eh, již dříve, obdrželi jsme celou řadu eh, dotazů od vážených poslankyň a poslanců obou výborů v této věci. Evropa nezaujímá žádný postoj k problematice prostituce, protože je to věc, která přísluší členským státům. Nicméně zahajujeme studii, která doufejme začne běžet velmi rychle a doufáme, že díky ní se toho dozvíme více ohledně dopadů situace na straně poptávky. A také chceme lépe pochopit eh, propojení eh, s násilím, s, s použitím síly a tak dále. A samozřejmě členské státy budeme konzultovat, stejně tak jako další zainteresované subjekty. Je to skutečně velmi obtížné, eh, komplikované téma. Já vás mohu ujistit, že jsem ta místa přímo ten terén navštívila a s některými těmi zmiňovanými osobami jsem se eh, sešla, čili již jsem tady navštívila, jestli se tam budu vracet a přesně chápu, o čem mluvíte. Takže děkuji mnohokrát, že jste mne vyslechli těším se na další spolupráci s vámi a další setkání s vámi. Děkujeme mnohokrát, eh, paní Vasiliadu, za to, že jste byla schopna zkrátit své odpovědi a mnoho štěstí do vaší